May I ask you to seat, please? Vás požádat, aby... Prosím, posaďte se, tak abychom mohli zahájit naše slyšení. Děkuji vám. Dear colleagues. Takže milí kolegové, Dovolte, abych mezi námi srdečně přivítala pana Valdise Dombrovského, výkonného místopředsedu a dezignovaného komisaře pro ekonomii ve prospěch lidí na tomto společném slyšení a jsem ráda, že budu ho řídit spolu s paní Doris Nikolsonovou. Jsem velice ráda, že tady máme zástupce výboru rozpočtového, který je přidružený. Než začneme, dovolte, abych vám připomněla, že v souladu to s hlavními směry komise, což je příloha 7 jednacího řádu. Parlament hodnotí dezignované komisaře na základě jejich obecných kompetencí, eh, závazků vůči Evropě a osobně závislosti a také hodnotí jejich znalost, jejich perspektivního portfolia a jejich komunikačních schopností. Dovolte, abych rovněž připomněla, že výkonný místopředseda a dezignovaný komisař vyprávě, eh, písemně odpověděl na všechny otázky. Ve, a tyto odpovědi jsou k dispozici poslancům ve všech jazycích. A výbor jury, tedy pro legální záležitosti, pro právní záležitosti, nevznesl žádnou námitku pro konání tohoto slyšení. Děkuji vám mnohokrát, paní Tenagli. Dovolte, abych i já velice srdečně přivítala pana Dombrovského na tomto společném slyšení a dovolte, abych vám, drazí kolegové, představila postup tohoto slyšení. Nejprve dostane slovo pan Dombrovský na mm, jeho úvodní projev na dobu 15 minut a poté bude následovat 25 otázek od poslanců ve dvou kolech. V prvním kole bude položeno sedm otázek ze strany zástupců jednotlivých frakcí. Druhé kolo 18 otázek se zakládá na rozdělení otázek mezi politickými skupinami, včetně zástupců z nezařazených členů. Tato diskuse eh, bude pokračovat ve slotech po pěti minutách. Takže první bude otázka na jednu minutu, poté odpověď dvě minuty a poté následná otázka jednu minutu a odpověď rovněž jednu minutu. A po této rozpravě bude pan Dobrovský mít pět minut na závěr zasedání, na závěrečná slova. A chtěli bychom požádat všechny řečníky, aby laskavě dodržovala, dodržovali ten časový limit. A víte, že tady máme tady to kladivo a nebudeme se obávat ho použít, takže prosím pěkně Eh, myslete také na dodržení toho časového omezení. Eh, Tlumočení bude poskytováno ve všech 23 jazycích eh, v rámci jazykové vícejazyčnosti a rozmanitosti Evropského parlamentu. Přesto bych chtěla připomenout všem řečníkům, že to, co eh, budou říkat, bude mm, tlumočeno. To znamená, ať už hovoříte jakýmkoliv jazykem, prosím pěkně, pomyslete také na tlumočníky a nemyslete příliš, eh, nemluvte příliš rychle. A tato diskuse e, bude také webstreamovaná a je možné podívat se na video na stejné straně. A nyní, domnívám se, můžeme začít. Takže, pane Dombrovský, máte nyní slovo na vaši 15-minutovou prezentaci. Máte slovo. kundzes, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dovolte, abych vás nejprve, abych vám poděkoval za to, že vás mohu informovat o tom, co hodláme uskutečňovat na pří, v období příštích pěti let. A já jsem už ve svých minulých pěti letech spolupracoval s komisí, třikrát jsem byl zvolen do Evropského parlamentu a spolupráce s Evropským parlamentem považuji za integrální součást své práce. Eh, je tomu 15 let, co, Evropská, co moje země, Lotyšsko, vstoupilo do Evropské unie. V té době já jsem byl finanční ministr a spolupracoval jsem na integraci naší země. A když jsem byl předseda vlády, měl jsem zase to potěšení mm, pracovat na připojení mé země k eurozóně. A spolupráce Lotyšska s evropskými institucemi mě přesvědčila o tom, že můžeme dosáhnout úspěchu, když budeme spolupracovat spolupracovat společně a ne postupovat jednotlivě. A protože rozvoj Evropské unie znamená také rozvoj členských států. A my směřujeme k velkým výzvám směrem k digitální ekonomiky a je třeba zachovat sociální tržní ekonomiky tak jedinečný model v Evropě. Jsem připraven chopit se svých povinností směrem k ekonomii ve prospěch lidí. Vážení poslanci a poslankyně, budu pokračovat v angličtině. Podíváme-li se na dnešní svět, Již nemůžeme předpokládat, že hospodářský a sociální pokrok založený na demokratických hodnotách, mezinárodní spolupráci a integrovanějších trzích se trvá na stálem kurzu. Svět se stává multipolárnějším, nejistějším a konfrontačnějším. Eskalují obchodní napětí a to už si teď žádá na globální ekonomice určitých určitých náhrad. V Evropě hrozí Brexit, eh, zejména scénář bez dohody, který bude znamenat velké škody. A čelíme dalším výzvám, například klimatickým změnám. Je potřeba navýšit naši činnost pro její zvrácení a to je potřeba udělat teď. Nové technologie mění způsob, jakým žijeme a pracujeme. Chceme-li konkurovat na globálním jevišti, musíme být lídrem v oblasti digitalizace a inovativních technologií. Demografické změny v Evropě starnoucí populace znamenají, že je potřeba přizpůsobit naše trhy práce a systémy sociálního zabezpečení. Veškerý tento vývoj zásadním způsobem transformuje naši ekonomiku a společnost a bude si žádat náležité politické řešení. Nejedná se o business as usual. Prosperita Evropy a naše sociálně tržní ekonomika jsou v ohrožení. Tuto transformaci je potřeba řídit tak, aby evropská ekonomika fungovala, sloužila všem lidem. Je potřeba myslet na hospodářské, sociální a udržitelné aspekty. Pakliže budu ve své funkci potvrzen, právě toto bude základ mé práce na příštích pět let. Dovolte mi vyjádřit se k těmto jednotlivým bodům detailněji. V první řadě hodlám posílit ekonomickou suverenitu Evropy v této době zvyšující se globální nejistoty. Dále budu pracovat na tom, abych zajistil, že naše hospodářské a průmyslové politiky budou podporovat zelenou a digitální transformaci. Naše sociální politika tuto transformaci musí doprovázet, tak abychom vytvořili inkluzivnější společnost. Vážení poslanci a poslankyně, ekonomika EU je velice mocnou silou na světě. Jednotný trh je v tomto náš největší výdobytek. Představuje více než 500 milionů spotřebitelů, 22 milionů firem a HDP více než 15 bilionů euro. Euro je úspěšná mezinárodní měna, druhá nejužívanější měna pro platby a globální rezervy, eh, druhá za americkým dolarem. Posílili jsme naši hospodářskou a měnovou unii. A eurozóna zůstává otevřená samozřejmě zemím, které se k ní připojit, jako je třeba Bulharsko nebo Chorvatsko. Ale abychom plně využili politickou a hospodářskou sílu eura, musíme se posunout ještě dále. Chci posílit naši kapacitu jednat nezávisle. To, že budeme silným a stabilním hospodářským hráčem, nám umožní prosazovat mezinárodní pořádek na základě pravidel a bojovat s trendem směrem za regionalizací světa. Je potřeba prohloubit eh, hospodářskou a měnovou unii. Evropská hospodářská suverenita je podporována silnými národními ekonomikami. Ty provádějí reformy, aby drželi krok s probíhající transformací. Silné ekonomiky znamenají fiskální pojistky v dobrých dobách, které se pak využijí v dobách zlých. To je smysl fiskálních pravidel, které jsou základem paktu růstu a stability. Ale tato pravidla se stala příliš komplexními. Budeme eh, muset vést podstatnou debatu v tom smyslu, zda by se našel konsenzus je zjednodušit. Hospodářská suverenita si žádá, aby eurozóna měla finanční, solidní finanční základ, aby mohla působit preventivně a bojovat proti krizím. To znamená reformovaný evropský mechanismus stability a e, rozpočtové nástroje eurozóny, ke kterým již komise předložila e, právní návrhy. Na toto pak navážeme vývojem e, evropského systému zajištění v nezaměstnanosti, protože hospodářskou suverenitu nelze budovat bez silných finančních systémů. V předchozím mandátu jsme učinili významný pokrok v oblasti bankovní unie a unie kapitálových trhů. Evropský bankovní sektor je dnes postaven na daleko solidnějších základech, než když jsme přišli do e, úřadu v roce 2014. Banky mají lepší kapitál a jsou odolnější co do své likvidity. Úroveň nesplácených půjček klesla o více než polovinu, i když je v některých zemích stále příliš vysoká. Bankovní unie musí být teď dokončena. Součástí tohoto dokončování je potřeba odsouhlasit systém pojištění úspor, abychom Evropany ujistili v tom, že jejich úspory jsou stejně chráněny, ať už žijí kdekoliv. Malé a středně velké podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Jejich kapacita inovovat a talent jsou naprosto zásadní pro evropskou ekonomickou suverenitu. Ale až příliš často se tyto firmy stěhují mimo EU, aby mohly aby se mohli rozrůstat. Proč naši budoucí šampioni odcházejí? Jeden z důvodů je, že je hodně složité v Evropě získat tržní financování. To je jeden z důležitých důvodů, proč potřebujeme Unii kapitálových trhů. Nová komise navrhne nový fond, který bude pomáhat malým a středním podnikům se realizovat. Společně s mými kolegy navrhnu strategii, která bude malým a středním podnikům pomáhat překonávat přenášky, překážky související se zelenou transformací, digitalizací a měnícími se obchodními vzorci. V příštích týdnech se setkám s tvůrci politiky, zástupci průmyslu a spotřebitelů, abych sbíral nové nápady pro další rozvoj našich kapitálových trhů. Potvrzení evropské suverenity znamená také přijmutí odpovědnosti za integritu našeho finančního sektoru. Paní von der Leyenová mi svěřila roli vůdce boje proti praní špinavých peněz. Já tuto svou roli beru velice vážně a těším se na spolupráci s našimi evropskými a mezinárodními partnery. Je potřeba posílit dohled a vymáhání práva, včetně přeshraničního aspektu. Rovněž si myslím, že bude hodně prospěšné specifické úkoly proti praní špinavých peněz a jejich koordinace eh, svěřit příslušnému orgánu v EU. Vážení poslanci a poslankyně, mým druhým cílem bude využít fiskální, hospodářskou a finanční politiku na podporu zelené a digitální transformace. Jak víte, mý kolegové Franz Timmermans a Margan Vestager budou mít na starosti eh, řízení změn v těchto dvou politických oblastech a já se těším na spolupráci s nimi. Abychom tuto transformaci mohli financovat, tedy transformaci na klimaticky neutrální ekonomiku, budeme potřebovat v Evropě masivní investice, budou to biliony euro v příštích desetiletích. Bude zapotřebí získat jak veřejné, tak soukromé peníze. Abychom stimulovali soukromé investice, je potřeba vytvořit regulační pobídky a využít možnosti, eh, aby evropský rozpočet tyto, eh, tyto investice mohl řádně pákově využít. Na regulační straně věci jsem velice hrdý na to, že Evropská unie byla první region, kterým eh, schválil legislativu o udržitelných financích. Teď je potřeba odsouhlasit jednotný systém klasifikace v EU, abychom si definovali, co to je udržitelné. A je potřeba vytvořit standardy pro zelené bondy a takzvané ekolabely. Zároveň potřebujeme vytvořit investiční plán pro Evropu. Společně se svými kolegy vytvořím investiční plán pro udržitelnou Evropu, který uvolní až 1 bilion euro pro udržitelné investice na příštích 10 let. Společně s Evropskou investiční banku, bankou budu pracovat na tom, aby se tato banka stala naší klimatickou bankou. Do roku 2025 chceme, aby polovina našeho celkového financování proudící z této banky byla dedikována životnímu prostředí. Vážení poslanci, vážené poslankyně, Evropa je globálním průmyslovým lídrem už mnoho desetiletí. Abychom si toto vůdcovství udrželi, je potřeba zachovat evropskou produktivitu a konkurenceschopnost i přes všechny výzvy, které před námi stojí. Právě proto budu spolupracovat s kolegy na vývoji dlouhodobé strategie, v rámci které zajistíme, že Evropa se trvá na špici průmyslových velmocí. Obchodní politika zde bude hrát velice důležitou roli. Může nám pomáhat prosazovat naše širší cíle v rámci ekonomiky, technologie, zelené transformace, udržitelnosti a pracovního práva. Evropa je světový největší exporter a importer. Proto musí i nadále e, globálně stanovovat standardy v rámci otevřeného a spravedlivého obchodního boje. To je zejména důležité v rámci nových technologií. V oblasti financí tyto technologie přináší obrovský potenciál, například tím, že dávají spotřebitelům lepší a rychlejší přístup k financování. Proto předložím novou strategii pro Evropu, abychom mohli fintech co nejlépe využít, abychom mohli konkurovat na globální úrovni. Například dobrým příkladem jsou instantní platby. Zároveň však musíme řešit rizika, jako je nekalá konkurence, kyberbezpečnost a nebo hrozby pro finanční stabilitu. Například potřebujeme v Evropě společný přístup eh, k ke kryptoaktivům, jako je například Libra. K tomuto eh, navrhnu novou legislativu. Poslanci a poslankyně, zelená digitální transformace bude úspěšná pouze tehdy, pakliže bude vnímána jako sociálně spravedlivá. A k tomu nedojde automaticky. Tím pádem mým třetím cílem bude zajistit, aby naše sociální politika se vyvíjela společně s těmito transformacemi. Jen tak zajistíme lidem lepší životy a zajistíme, že nikdo nebude ponechán stranou. Představíme akční plán pro implementaci Evropského pilíře, pilíře sociálních práv a to pro celou EU. Rovněž předložíme cílené právní návrhy, přičemž začneme rámcem pro minimální mzdy. Musíme také navázat na evropský semestr. Sociální aspekty již teď představují téměř polovinu specifických doporučení pro jednotlivé členské státy, které komise vydává. Toto zaměření eh, hodlám v příštím eh, cyklu ekonomického řízení zachovat. Rovněž budeme integrovat cíle udržitelného rozvoje OSN do cílů semestru, abychom zajistili jak inkluzivní, tak udržitelný růst. Během našeho mandátu, našeho předchozího mandátu, jsme spustili nebo znovu spustili sociální dialog v EU. Plná angažovanost sociálních partnerů bude naprosto zásadní pro digitální a zelenou transformaci a pro uvedení Evropského plíře sociálních práv v činnost. Inkluzivní a udržitelný růst, to znamená také zajištění hospodářské konvergence a soudržnosti regionů v Evropě. Evropské strukturální fondy nám v tomto mohou pomoci plnit naše environmentálně inovační cíle mohou zajistit dostatečné znalosti, dovednosti mezi pracovníky a celoživotní vzdělávání. A my naopak budeme pomáhat regionům, které budou nejvíce ovlivněny zelenou transformací prostřednictvím nového fondu pro spravedlivou transformaci. Ještě jednu věc na závěr. Eh, sociální spravedlnosti není bez daňové spravedlnosti. Tato komise vytvořila závaznější reformy eh, v posledních pěti letech, než se stalo v předchozích 20 letech. Já budu pokračovat v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, jak jsem to činil už v minulém mandátu, na základě eh, reportingu country by country. Nadnárodní podniky musí být řádně zdaněny, aby eh, nespravedlivou daňovou zátěž nemuseli nést malé, střední a podniky naše občané. Vážení poslanci a poslankyně, jakožto e, člen kolegia a místo předseda Evropské komise jsem vždy pracoval v duchu kolegiality. V tom hodlám pokračovat. Za posledních pět let jsem úzce spolupracoval s Evropským parlamentem. Pakliže mne poctíte svou důvěrou, rád budu v tomto plodném partnerství pokračovat. Evropská unie a celý svět stojí na pokraji jedné z největších transformacích v dějinách. Naše cíle jsou shodné vypracovat ekonomiku, která bude pracovat pro lidi. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a těším se na vaše otázky. Many thanks, Mr. Dombrovskis. Děkuji vám mnohokrát, pane Dombrovskis. A teď otvíráme první kolo otázek zástupci sedmi mm, politických skupin. Pan Karas, EPP, prosím. Vážená paní předsedkyně, drahý pane místo předsedo Dombrovský, děkuji vám mnohokrát za vaše jasná úvodní slova pro trvalé udržitelné eh, pracovní příležitosti, růst je zcela zásadní, abychom pokračovali v implementování globálních standardů, ale zároveň je třeba Eh, zahrnout také evropské, evropská specifika a zahludně, zohledňovat je eh, v působnosti této implementace. Jak se budete eh, zaobývat touto nezbytností zohledňování těch jednotlivých specifik v příslušných balíčcích, které se připravují za druhé. Jak můžete zajistit větší potenciál investic v Evropské unii po vidíte, jak pracují členské státy a e, když teď už se zaobírají některé, když už některé případy se projednávají před Evropským soudním dvorem. A e, pod ro, bohužel takzvaný settlement mechanism není e, pod dohledem na evropské úrovni. Pane Karas, děkuji vám. First Děkuji za tyto otázky. Takže nejprve k těm mezinárodním rovným podmínkám a otázka prudenční regulace. Takže skutečně, co jsme se poučili z globální finanční a hospodářské krize, je, že finance jsou globální. Čili i jejich regulace si vyžaduje koordinovanou globální odpověď a to v kontextu bazilejského výboru. Evropská unie implementovala reformy bazilejského výboru a jak vidíme, banky jsou nyní lépe kapitalizovány a mají lepší likviditu a menší pákový efekt a jsme zavázáni k multilateralismu a mezinárodní spolupráci. A v tomto kontextu s tímto přístupem, tak aby všechny revize implementovaly eh, klíčové prvky bazilejského výboru. Dotažení tohoto systému by nemělo podstatně navýšit kapitálové požadavky. A hodláme plně využít tohoto nástroje a už jsme žádali posouzení do, do, eh, dopadů ze strany dozor, dozorových orgánů a budeme mít další analýzu týkající se toho takzvaného output floor. A e, dále rozsudek Achmea a intra EU BITS, bilaterální smlouvy, samozřejmě podle tohoto rozsudku to budeme muset uzavřít a Nyní se zabýváme možnostmi zlepšit investiční prostředí a ochranu investorů v tomto kontextu. Dodatečná otázka? Yes, madame prezident. Ano, paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát. Za druhé, víte, že náš bankovní sektor se liší od severoamerického sektoru a že rovněž naše hospodářství se liší. Pro nás je nesmírně důležité vědět, zda budete pokračovat v podpoře malých a středně velkých podniků, podporovat je a také zohledníte různý bankovní, lišící se bankovní sektor v Evropské unii. A jak chcete zabezpečit, aby zájmy nečlenů eurozóny budou také zohledňovány například při vypracování nových reform programu nových reform a rozpočtu Evropské unie. Okay, uh, so, uh, on the first question, of course, when implementing the... Nejprve při implementaci Bazilie 3 budeme muset zohlednit evropské, evropská specifika. Právě proto v průběhu jsme teď procházíme tím posouzením dopadů, což znamená širokou veřejnou konzultaci, která má právě vzít v potaz tyto evropské specifické rysy. E, faktor podpory malých a středních podniků, tam to jsme rozšířili v průběhu tohoto mandátu a i nadále budeme podpůrní vůči podpůrnému faktoru pro malé a střední podniky. A co se týče vztahu mezi tedy euro a no, neeuro, tak tam se zatím se snažíme eh, najít vyvážený přístup pro ty mimo eurozónu. Dáváme k dispozici například eh, reformní nástroj, nástroj pro implementaci eh, reform, aby to bylo obdobné, podobné v obou, pro obě kategorie. Děkuji. A nyní Silva Pereira za SAD. Thank you, Mrs. Chairman, Mr. Děkuji. Děkuji, pane Dobrovský. Vítám vás na půdě naší sněmovny. Budete mít za úkol koordinovat reformy a zaostřit e- ekonomickou, zacílit ekonomickou zprávu v Evropské unii. E, samozřejmě, že jistě oceníte Eh, silnější hlas Evropského parlamentu v této oblasti, posílení sociální dimenze, sociálního pilíře a rovněž bude nutno podporovat udržit, cíle udržitelnosti SDG. Jak přesně toho chcete dosáhnout? Budete mít konkrétní cíle k sociálním a environmentálním politikám? můžeme počítat s nějakými závaznými doložkami na podporu udržitelných investic, stejně závazné jako v případě deficitu a dluhu. A nebo to bude spíš méně významná dimenze ekonomického semestru. Thank you, every... Question on uh, sustainable development goal. Děkuji k této otázce A co se týče cíle naší koordinace, tak chceme dosáhnout udržitelného hospodářského růstu a, jak jsem již řekl, budeme přihlížet k hospodářským otázkám hospodářským, sociálním a také otázkám udržitelnosti. Čili to je určitá logika zapojení těch cílů udržitelnosti, bude větší důraz na environmentální a sociální aspekty. A měl by docházet k pravidelnému monitorování pokroku k plnění těchto cílů v rámci semestru. Rovněž budeme mít některé systémové ohledy týkající se eh, toho přechodu na zelenou ekonomiku, aby, ta, aby to byla transformace, která je e, spravedlivá a zaměříme se přitom na národní investice, udržitelnost a budeme stavět na užší vazbě mezi evropským semestrem a strukturálními fondy. Eh, binding eh, clauses in eh, European semester. Že, jak víte, máme, máme tu postup pro řešení ekonomických nerovnovách, ale kromě toho máme také závazné cíle udržitelnosti. Třeba co se týče snižování emisí v dalších politikách, jako v rámci energetické unie a v kontextu implementace pařížských dohod. Takže musíme to vnímat i prismatem jiných politických cílů. Doplňková otázka. Thank you for... Děkuji, děkuji za vaši odpověď. Jedna z zásadních výzev, co se týče hospodářské zprávy, je, jak reagovat na stávající zpomalení. Evropská centrální banka žádá eh, podpůrnější fiskální politiku abychom použili ten fiskální prostor, který je k dispozici v mnoha zemích. Souhlasíte s panem Dragim a s paní Lagardovou ohledně potřeby podpůrnější, vstřícnější fiskální politiky? A reformoval byste pak stability růstu, aby zavedli určité zlaté pravidlo, které by podpořilo veřejné investice, tak jak to navrhuje eh, fiskální rada? Děkuji. Děkuji za tyto otázky. A skutečně, co se týče prohlášení Evropské centrální banky ohledně odpovědi na zpomalení, jasné, že musíme reagovat různými prostředky, včetně fiskální politiky. Takže s tímto souhlasím. V příštích dnech budeme vést rozpravu eh, na ECOFINu a v rámci eh, euroskupiny jak víte, v posledních letech jsme kladli právě důraz na ten eh, agregovaný fiskální postoj eurozóny a evropská eh, fiskální pravidla říkají, že skutečně můžeme zohlednit tento postoj eh, fiskální rady, můžeme mít jakési omezené zlaté pravidlo, ale musíme vybudovat co nejširší konsenzus ohledně toho, jak uspůsobíme a sladíme naše fiskální pravidla. Děkuji. Luis Garicano za Renew. Pane Dobrovskis. Rád slyším vaše názory na to, co by se mělo udělat. Mario Draghi tu byl před několika týdny a e, tehdy sdělil 12 týdenní lhutu pro dokončení bankovní unie. Opravdu to potřebujeme, protože hrozí další ekonomická krize a my jsme nepro, neudělali to, co je nezbytné, abychom zabránili jaksi té spirále zkázy, která nás v roce 2008 dostala na prach katastrofické situace. A přerušit e, tuto smyčku zkázy, to je to, co uh, skutečně, uh, o co se skutečně musíme pokusit. No, the penetration of banks in other jurisdictions is increasing. In fact, it's actually being... A čili skutečně vidíme, když se na ten bankovní sektor díváme, tak eh, že stále chybí některé části té skládanky, pojištění vkladů společné, na to jste to eh, již narazil ve vašem příspěvku, společné řešení likvidity a bezpečná aktiva pro eurozónu. To jsou všechno ty základní změny. Čili můžete slíbit, že budete prosazovat tyto reformy a budete spolupracovat s námi, jakožto s parlamentem, při jejich dosažení? Ano, děkuji za tyto dotazy. Skutečně finalizace bankovní unie bude naší vysokou prioritou. Jsou to dva pilíře bankovní unie, které již jsou nastaveny, které již fungují, jednotný dohled a jednotné řešení um, situací bank, které jsou v problémech a pak je systém eh, záruky vkladů. Takže um, my na tom budeme i nadále ze strany komise pracovat a budeme se snažit přerušit to stávající statu quo, um, tu uvízlou situaci a případně pomalý Eh, pokrok, také záležitost souvisící s EDIS. Doufáme, že eh, to bude nějaký pozitivní výsledek z té skupiny na vysoké úrovni a obnovené úsilí v Evropském parlamentu a že budeme připraveni toto všechno, tomu všemu na pomoci tím, že dáme k dispozici nové návrhy. Další prvky, jako je backstop, eh, SRM, tam dosahujeme pokroku a v kontextu resolution tam jsou ty eh, takzvané emrely, likvidita um, a to, co jsme se dozvěděli z, z první fáze aplikace uh, B RRD, je, že musíme najít tuto řešení, to, tuto, toto řešení pro likviditu a resolution a na tom také pracujeme. Pokud jde o bezpečná aktiva, tak tam máme ty uh, cené uh, papíry, respektive uh, dluho, zajištěné dluhopisy a to je něco, co se bude ještě probírat. Je k tomu ještě dodatečná otázka. Co je asi nejvíc frustrující? Bylo nedávno, když jsme probírali legislativu proti praní špinavých peněz. Tam jsme měli jen velmi eh, slabý dojem, že Evropská unie ví, jak postupovat při tom, co objevili. Panama Papers, LuxLeaks, daňové výhody, a různá, různé jaksi slepé skvrny v daňové oblasti. Souhlasíte s tím, že by se vytvořil jednotný mechanismus, jednotná finanční rozvědka, abychom bojovali s, finančním, s finančními zločiny. Učiníte to v prvních 100 dnech vašeho mandátu? Co se týče praní špinavých peněz, tak ano, Máme jedno z nejstriktnějších pravidel z mezinárodního hlediska, co se týče tedy naše směrnice o protipraní špinavých peněz, ale um, jejich implementace a vymáhání je uh, převážně na národní úrovni. A uh, proto, jak jsem řekl již ve svém úvodu, rozhodně si myslím, že bychom měli převést některé z těchto úkolů na unijní orgán. Jaký konkrétní orgán, o tom se můžeme bavit, třeba v kontextu revize eh, těch dozorčích orgánů, můžeme dát některé dodatečné um, orgány, například bankovnímu orgánu a um, samozřejmě, že byl problém to, ta neochota jednat v případě největšího bankovního skandálu v Evropě, takže musíme zlepšit tuto zprávu a bylo by dobré převést některé kompetence na unijní úroveň. Děkuji a nyní Bas Eichelt za zelené. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Dobrovsky, za to, že jste mezi nás přišel. Eh, byla navržena nová strategie pro zelené financování ve vašich eh, odpovědích a také ve vašich úvodních poznámkách jste řekl, že je třeba podpořit eh, tu tranzici, ten přechod k trvale udržitelné ekonomii a že musíme vytvořit fondy pro zelené financování, abychom dosáhli ty cíle, co se týče trvalé udržitelnosti a dobrého ratingu. Evropská unie začala, ale musíme být ambiciozní, abychom skutečně ty biliony, které jsou proto určené, určeny, eh, byly správně implementovány. A my bychom rádi měli konkrétní návrhy k trvale udržitelnému financování. Za prvé, eh, počítáte eh, s povinností zveřejňovat údaje bankovních domů tak, abychom měli srovnatelnou a kvalitní informaci, týkající se příslušných rizik a chcete předložit aktualizaci návrhu, která žádá společnosti, aby předkládali detailní informace o svých výkonech a podpoříte trvale udržitelný rámec a eh, v tomto rámci také zapojení všech aktérů, aby i trh byl trvale udržitelný a souhlasíte s tím, že i příští rok bude nutný nový legislativní návrh, eh, který by měl poskytnout plně klasické klasifikační rámec zahrnující všechny aspekty ekonomik eh, v souvislosti s dodržením cíle trvalé udržitelnosti. Děkuji vám za vaše konkrétní odpovědi na tyto konkrétní otázky. Děkuji mnohokrát za vaše detailní otázky. Jedna věc je jasná, že budeme pokračovat, že budeme velice ctižádostiví v trvale udržitelném financování, a, a, abychom působili jako regulatorní rámec pro náš zelený přechod. Nejprve tedy přijdu s tím zdaňováním nebo s úpravou daní. Víte, že tady budou probíhat třístraná jednání a e, toto zdanění by, nebo diskuse o tom by ecolabels, many other elements. A ta taxonomie by měla sloužit jako základ dalším politikám. V současné době máme rámec pro taxonomii a rozšíříme taxonomii také do jiných oblastí. Začali jsme eh, s zmírněním eh, klimatických otázek, ale máme tady šest oblastí, kde chceme rozšiřovat taxonomii takže to bude jistě pokračovat, aby to pokrylo daleko širší spektrum. A co se týče eh, podávání zpráv eh, jednotlivých společností, eh, to zavedeme včetně také směrnice o nefinančním podávání zpráv. A rozšíříme také působnost směrnice na jiné finanční ústavy jakož i streamliny, zveřejňování informací bankovních domů za respektování principu proporcionality. To jistě musíme učinit. A v současné době také pracujeme na opatřeních, která se budou věnovat tomu cíli jak mainstreamových čísel jednotlivých aktérů, tak zohledníme také rizika SAG, co se týče eh, různých investic a v rámci tedy zveřejňování informací. Čili budeme pokračovat naši práci, budeme ctižádostiví a budeme velice úzce spolupracovat s Evropským parlamentem. A máte ještě 30 vteřin. Děkuji mnohokrát. Když hovoříte o těch eh, standardech zelených dluhopisů, chcete je udělat závazné a transparentní eh, při tom zveřejňování, aby to bylo závazné, aby to nebylo na dobrovolné úrovni. A také hovoříte a EIB, která by se měla stát eh, klimatickou bankou. Co konkrétně navrhujete v současné době? Teď diskutujeme o energetické politice a budete bojovat za to, aby Evropská investiční banka již nepodporovala žádné projekty založené na fosilních palivech, když chcete učinit z Evropské investiční banky klimatickou banku? No, možná, že začnu s tou částí Evropské investiční banky a dojde tady k flexibilnímu přechodu k klimatické bance, aby se zvýšil podíl financování věnovaný e, klimatu až na 50 To je tedy první významný krok a aby došlo k phasing outu eh, toho eh, eh, podporu, podpory pardon, fosilních energetických zdrojů. Co se týče zelených, zelených dluhopisů, tady vytvoříme expertní skupinu pro vypracování doporučení pro standardy zelených dluhopisů a zveřejníme tuto zprávu v červnu bylo tam doporučení pro vytvoření standardů těchto zelených bondů, aby byly eh, k dispozici eh, všem eh, podnikům kódovaným i nekodovaným na burze. A v práce příští komise bude také prohlouvat transparentnost a poskytovat detaily, co se týče vš- užívání všech postupů za užívání Lisabonské strategie. Děkuji a teď Guido Raj z výboru EMPL za skupinu ID. No, Děkuji, pane Dombrovsky si. Vy sníte o klimaticky neutrálním hospodářství. Abychom tento, abyste tento sen realizovali, chcete eh, mít eh, více než 1 bilion euro. Odkud ty peníze budou, to neříkáte. Já si říkám, že budou asi od daňových poplatníků, což celé povede k velkým sociálním nerovnostem. Já mám eh, sám zkušenosti s tím, že není možné subvencemi vytvářet pracovní místa nebo nějaké podobné struktury. Já jsem z Porůří, to byl kdysi motor evropského Eh, hospodářství, když bylo uhlí. Uhlí už není, ocelářství je na sestupu. Přesto do toho regionu byly investovány miliardy eh, z EU a porůří je dnes eh, takovým chudobincem Německa mysleme zejména na děti. Přece tak to nemůžeme fungovat. Chceme-li mluvit o změně klimatu, tak víme, že nebudeme o, e, o změně klimatu bojovat v Evropě. Evropa zodpovídá za zhruba 10% e, všech emisí. Kdo chce bojovat se změnou klimatu, musí bojovat v Africe, v Indii a Číně. Jak chcete zabránit tomu, že celé generace pracovníků a jejich rodiny budou e, dány na oltář jako obětiny tomuto svatému boji za změnu klimatu? Děkuji vám. Co se týká boje proti klimatickým změnám, v první řadě klimatické změny jsou realita a Evropa musí navýšit svou činnost v této oblasti, protože náklady na nečinnost budou daleko, daleko vyšší. Ale samozřejmě musíme brát i ty sociální aspekty eh, při diskusi o této zelené transformaci velice vážně. A to přesně hodlá komise udělat. Proto jsem mluvil o tom, že jeden z návrhů komise je vytvořit Fond pro spravedlivou transformaci, který bude doprovázet tento přechod na novou ekonomiku, který bude eh, podporovat regiony a lidi, kteří jsou nejvíce ovlivněni tou zelenou transformací. Takže Evidentně tu sociální komponentu tady máme. Ale jaký bude mít zelená transformace dopad na evropskou ekonomiku, ve finále to vlastně může být efekt pozitivní. Pro porovnání našich eh, akcí v oblasti ochrany klimatu a e, porovnání tedy s nečinností, tak HDP by v Evropě byl o 1% větší, pokud bychom implementovali tyto kroky a zaměstnanost by byla ještě vyšší. Takže, jak říkám, nedělat nic by bylo daleko nákladnější, než něco udělat. Co se týká Evropského plánu pro udržitelné investice, tady hodláme mobilizovat jak soukromé, tak veřejné finance. Hodláme navázat na program Invest EU, tedy že využijeme rozpočet EU v rámci pákového efektu pro získání výrazných soukromých investic a hodláme pracovat na akčním plánu pro udržitelné finance, o kterém jsme právě hovořili, a to bude regulační rameno této transformace. Děkuji, máte následnou otázku? Děkuji vám za odpověď. Jak se tedy stavíte k přechodu na e-mobilitu? Automobilový průmysl je přece motorem e, evropské ekonomiky. V Německu každé sedmé pracovní místo závisí na automobilismu, v Itálii a Francii to není jinak. Máme novou studii Esenské univerzity a Duisburské univerzity, která říká, že 240 tisíc pracovních míst um, zmizí protože všichni velcí dodavatelé hlásí propouštění kontinentál například 20 tisíc pracovních míst. Já považuji za naprosto šílené, že když víme, eh, jak destruujeme životní prostředí tím, že budeme vyrábět baterie, víme, že v bateriích jsou jedy, nevíme, odkud pro tu e-mobilitu vzít prout. Odkud? Děkuji. Děkuji. Co se týká eh, e-mobility, tak eh, to bude součástí té naší reakce. Tedy na úrovni EU budeme mít závazné cíle pro redukce emisí pro auta a nákladní vozidla, ale není žádný závazek v tom smyslu, že ty emisní cíle musí naplnit pouze e-mobilita lze eh, zlepšovat efektivitu spalovacích motorů, lze se zaměřit na vodík, to je jenom několik příkladů za všechny. Ale každopádně ta práce na redukci emisí pokračuje a řekl bych, že ve finále to bude prospěšné pro evropské hospodářství. Budeme používat méně dovážených fosilních paliv, a myslím si, že ve finále to bude prospěšné pro celé evropské hospodářství. A elektrická vozidla nebo vodíková vozidla jsou energeticky efektivnější a budou konec konců vyráběna v Evropě. Děkuji Robert Zíle za ECR. Děkuji. Děkuji vám, pane Dombrovskisi, rád bych vás přivítal a jsem rád, že jste byl nominován na tento vysoký post. Jsem rád, že jste byl nominován jakožto zástupce Lotyšska. Věřím, že eh, tu práci nakonec získáte. Co se týká vašeho portfolia ekonomika, většinou pracuje pro lidi. Víme, že v centrálně řízené ekonomice máme problémy se solidaritou a že ekonomika má i sociální cíle a udržitelné cíle. Ale řekl bych, že je na čase si uvědomit, že politické sdělení vašeho portfolia ukazuje, že něco pro nás funguje, což je poněkud matoucí. EU musí být konkurenceschopná na světovém trhu a to je velice, důležitá, velice důležité sdělení z hlediska ECR. ECR byla vždy frakce nasměrovaná na trh ehm, a budeme takový i nadále, i když dnes o nás tvrdí, že jsme hodně daleko od politického středu napravo. Vrátím se k otázce, na kterou se ptali již Renew Europe, co se týká boje proti praní špinavých peněz. Podle Europolu Zhruba jedno pouze zhruba 1% zisku z trestné činnosti se konfiskuje a 0, pouze 0,5% transakcí v bankovním sektoru vede k nějakému trestnímu řízení. Dochází k fragmentaci toho, jak se nakládá s pravidly v jednotlivými členskými státy. A víme, že toto není jediný problém. Samozřejmě někdo tvrdí, že eh, nejvíc praní špinavý peněz eh, se provádí v oblasti Pobaltí, což není pravda. Takže já se chci zeptat, i když to nebude třeba centrální orgán, který pracuje na boji proti praní špinavých peněz, musí to být i různé finanční policejní orgány. Vidíte nějakou možnost další spolupráce, abychom zajistili ko- koher- koheznější přístup k boji proti praní špinavých peněz v celé EU? Děkuji vám mnohokrát, pane Zíle, za eh, velice milá slova. Odpovím vám anglicky. V první řadě, co se týká hospodářství, které pracuje pro lidi. Tady je potřeba zdůraznit to, co je naprosto jasné. Chceme se zaměřit na inkluzivní a udržitelný růst. Chceme silné propojení mezi hospodářským vývojem, sociálním aspektem a udržitelností. Protože je pravda, nepotřebujeme hospodářský růst jen samoučelně, chceme hospodářský růst kvůli prospěchu všech lidí. A proto je potřeba zajistit, aby, evropský, eh, aby ekonomický růst znamenal hmatatelné výhody pro všechny Evropany. Dál, co se týká vaší otázky k praní špinavých peněz. My jsme o tom už mluvili. Je to skutečně tak, že aplikace pravidel proti praní špinavých peněz je v EU neschodná. A tím pádem je potřeba změnit přístup k tomu rámci. A v tomto kontextu vidíme hodně možností v, v udělení určitých úkolů v této oblasti příslušným orgánům EU. Už teď jsme posílili kompetence EBA, což je orgán, který může který si může vyžadovat eh, od národních orgánů vyšetřování možná porušení pravidel v této oblasti, anebo v neposlední řadě může přijmout nějaké rozhodnutí které přímo souvisí s konkrétní bankou nebo jiným hráčem na trhu v případě, že národní kompetentní orgány nezareagují. Takže tyto pravomoci teprve teď vstoupí v platnost a tím pádem ještě uvidíme, jak budou fungovat v praxi, ale jsme připraveni v té oblasti pracovat i nadále. Děkuji, Děkuji vám. A. Ta otázka byla přes dvě minuty. Nyní Dimitris Papadimulis gue. pane nominovaný komisaři si, Když se dívám na titul vašeho portfolia, je to ekonomika, která pracuje pro lidi. Ale ve vašich 15, prvních 15 minutách jste nemluvil vůbec o těch sociálních ehm, ne, ne, sociální nespravedlnosti, která existuje v Evropě a ty nůžky, které se rozvírají mezi chudými a bohatými. Čili jak chcete tyto mezery překlenout? Jaké nástroje a jaké prostředky chcete využít k tomu, aby se zastavil tuto rostoucí nerovnost ve společnosti? A pokud souhlasíte s tím, že je zapotřeba, zapotřebí změnit naše politiky, aby se vyšlo vstříc obavám z recese a oslabování ekonomiky, tak jaké peníze, jaké prostředky do toho chcete dát v době, kdy jakékoliv návrhy, které přijdou z komise, jsou seškrtány radou. Uh, well. K té první otázce. Hospodářství pro lidi ještě jednou chci zdůraznit otázku inkluzivního růstu. Tím už se zabývala tato komise a budeme fungovat a usilovat tímto směrem i v té příští. Když se podíváte na naši ekonomickou zprávu v, v evropském semestru 44% doporučení je zasvětěno sociálním otázkám, otázkám zaměstnanosti že tato eh, dimenze byla významně posílena v uplynulých letech. Eh, pokud se podíváte na náš návrh na příští víceletý rámec, tak eh, navrhujeme také posílení Evropského sociálního fondu plus 100 miliard eur 100 milionů eur na financování sociálních otázek. Když se podíváte na další otázky oblasti, jako je otázka danění, snižování, zdaňování například e, práce, e, e, s níz, málo odměňované práce a tak dále. Čili můžete se podívat na mnoho různých oblastí politiky. Co se týče ekonomického zpomalení, tak to bude vyžadovat samozřejmě určitou reakci i na evropské úrovni. Když jsme se toho dotkli, měnová politika, to je jedna strana eh, stra, té eh, mince a dále fiskální politika, kde eh, musíme pokračovat s využíváním flexibility, ale v rámci podmínek paktu stability růstu, abychom umožnili určitou flexibilitu v případě zpomalení doplňková otázka. Děkuji vám, pane Dombrovskis. Jste připraven pracovat ruku v ruce s Evropským parlamentem? V případě, kdy bude nutné, budeme muset jednotně se postavit eh, radě v těchto oblastech, protože když vám, vás tu poslouchám, nebo pana Tibermansa s Green New eh, Dealem, nebo paní Verstager, digitální transformace, tak si říkáme, jak budeme tohle všechno financovat s tím zastropováním rozpočtu na 1% na hrubého národního důchodu. A budeme také moci zorganizovat policejní sílu, která bude schopná s, s, zatočit s organizovaným zločinem. Takže myslím, že vaše otázka se de facto týkala eh, víceletého finančního rámce a skutečně komise předložila návrh, který je podstatně větší než 1%, je to 1,11 eh, hrubého národní důchodu, ehm, oproti, t- takže je to v, ale v kontextu eh, Brexitu, kde se samozřejmě eh, rozpočet zmenší. Takže by to neznamenalo de facto zvýšení, je to jakási reakce na Brexit. A víme, že Evropský parlament má daleko ambicioznější přístup, až 1,3 pro víceletý rámce, rámec. Když se podíváte ale na diskuze v radě, tak dokonce i ten relativně skromný návrh komise 1,11 je pro hodně zemí příliš. Takže je jasné, že budeme spolupracovat s eh, Evropským parlamentem abychom hájili návrh komise a abychom se zabývali tím, jaké potřebujeme další prvky a jak je můžeme zapracovat do tohoto rámce. Například eh, ten takzvaný eh, fond pro spravedlivou eh, transformaci, Just Transition Fund. Děkuji jako a další kolo. Speakers and we... Máme ještě 18 řečníků a paní Valdere za EPP na jednu minutu. Thank you very much. Godātais Dombrovskungs. Děkuji vám mnohokrát. Milý Valdesi, máme tady konkurenceschopnost, čili já bych se ráda dozvěděla něco více k té záležitosti, která je velice zajímavá pro všechny inovátory, a sice kryptoměny protože v současné době eh, nařízení o aktivech, eh, o kryptoaktivech eh, jsou rozdílná v jednotlivých členských státech a na Evropské unii se stále zkoumají možnosti. A když jste původně oznámil, že uděláte určitou revizi stávající legislativy. Dnes jste řekl, že chcete pracovat na takové legislativě v tomto aspektu, ale jak můžeme maximalizovat potenciál těchto nových aktiv, jak je můžeme využít při zdolávání nových výzev při návrhu Facebooku, aby se zavedla tato nová měna. Prosím. Já Jautājumu attiecībā Děkuji. Co se týče kryptoměn, kryptoaktiv, protože měnu máme jen jednu a to je euro. Ale tato kryptoaktiva, jak eh, správně říkáte, tak jsme zahájili určitý průzkum, začali jsme se zabývat regulačním eh, rámcem, jak je možno je používat a začátkem letošního roku jsme obdrželi doporučení ze strany zrčích orgánů a nyní pracujeme na vytvoření jakéhosi regulačního rámce pro kryptoaktiva. Čili tato záležitost bude rozhodně na pořadu dne. Původně jsme se zabývali spíš bitcoinem a kolísáním jeho hodnoty, abychom hájili investory před riziky, ale nyní se hodně zabýváme projektem takzvané Libry od eh, Facebooku, eh, protože zatím stojí eh, celá řada firem, Mohlo by to mít systémový dopad na finanční stabilitu, měnovou stabilitu, ochranu údajů, praní špinavých peněz. Takže to, je, to jsou aspekty, které musíme vzít v potaz. Evropská komise požádala eh, asociaci Libra, aby poskytla podrobné informace o svých plánech. A stále čekáme na jejich reakci, na jejich odpověď. Jistě, že budeme muset regulovat Libru na evropské úrovni z hlediska finanční stability a z hlediska ochrany investorů. Doplněk. Já bych se vrátil. Oh, I'm very sorry. I'm, excuse me, my mistake. I'm very sorry, Madame Weider. Paní Valerie, se omlouvám, máte ještě nárok na doplňkovou otázku na jednu, na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Chci se zeptat spíše obecněji v souvislosti s fintechem jakým způsobem posílit tu správnou rovnováhu mezi eh, povzbuzováním k inovaci a zachování finanční stability a jak nová strategie fintechu bude podporovat také digitální technologie v, našich, v našem finančním systému. Co se týče fintechu, a akčního plánu pro fintech, tak budeme mít nový akční plán a už v našem regionálním plánu to byla klíčová záležitost, znamená, abychom nastavili správnou rovnováhu mezi podporou inovací a řešením potenciálních rizik. Čili jeden možný přístup je technologická neutralita, musíme se zabývat povahou toho produktu a rizikem, který z něj vyplývá bez ohledu na to, jaké jsou to specifické technologie. To je jedna z oblastí práce. Pak bych zdůraznil ještě možnost um, jaksi rozšíření toho rozsahu, takzvané, takzvaný crowdfunding um, na základě jednotné autorizace pro celou Evropskou unii. Nyní pan Usakos. vás zdravím. Um, co se týče udržitelnosti, vy jste řekl, že plánujete, že hodláte eh, pro tuto iniciativu vyhradit bilion eur. Jak chcete ovšem tuto iniciativu financovat? určitě to nejsou čerstvé nové peníze, takže pravděpodobně to bude, že se nějak přenálepkují stahlející programy. Můžete prosím nám sdělit určitou předpověď, do jaké míry to budou nové prostředky a do jaké míry to budou vlastně jenom staré prostředky, které se jinak pojmenují? A jaké dovednosti chcete využít, jaké prostředky vůči vládám, které nebudou ochotny vynaložit eh, ty prostředky na udržitelnost. Děkuji. Začnu od konce. Myslím, že v konečném důsledku vlády se nebudou proti tomu stavět, protože vlády se nyní připojují k té ambici Evropy dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a již podepsali cíle na snížení emisí. Pokud se k těmto cílům připojíme, tak samozřejmě musíme pak nějak reagovat i z finančního hlediska. Takže já doufám, že to bude jasné i v radě. Co se týká u toho plánu udržitelných investic, um, tak jednak je to finanční část, podpora z evropského rozpočtu a EIB, abychom přilákali nové investice a dále poradní činnost, abychom vytvořili tedy způsob, abychom měli dost způsobilých projektů, protože to musí být kvalitní projekty. Co se týče prostředků, měli bychom mobilizovat tedy ten bilion eur, využít soukromé prostředky prostřednictvím EIB. kde chceme to klimatické financování posílit z 25% na 50%, to, to budou čerstvé prostředky, další nové, nové příspěvky z eh, evropského rozpočtu. Musíme mobilizovat členské státy, finanční instituce, banky. Čili musí to být celostní přístup. Ale nejprve se musíme zabývat tím, jak můžeme posílit udržitelnost v rámci InvestEU a jak eh, posílit financování EIB. Ještě na minutu doplněk. Děkuji. Ještě jednou zkusím abyste nám dal aspoň nějaký odhad, profesionální odhad těch částek. Byl byste připraven říct kolegům z Evropského parlamentu, že to bude třeba 10%, 20% nových prostředků a zbytek je uh, přejmenování původních programů? Abychom měli určitou, určitou představu, představu o tom, že aspoň část toho budou čerstvé prostředky. No, dobře. Já bych asi na to, já bych se asi nedovolil nyní říkat nějakou procentní částku, ale jak jsem řekl, ty cíle eh, půjček, půjček EIB, to jsou, to jsou nové prostředky. A byly by to desítky miliard eur. Když se podíváme na klimatický cíl pod Invest EU, ten 30%, tak tam to může být širší a ambicioznější a také v dalších otázkách Invest EU jako dovednosti, inovace. Tam všude můžeme použít prostředky pro to, aby řešili klimatický přechod, abychom přeškolili naše zaměstnance směrem k zelené transformaci aby členské státy alokovaly až aspoň 5 fondů v rámci sdíleného řízení do Invest EU, čímž bychom mohli opět e, aktivovat podstatnou část nových prostředků, že podstatná část budou nové prostředky. Děkuji. A nyní Ali, Alieva Veli na minutu. Děkuji mnohokrát za slovo. Stavebnictví je jedním z hlavních motorů ekonomiky, ale čelí mnoha výzvám, co se týká konkurence, schopnosti, efektivity, účinnosti využívání zdrojů nebo nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Tento sektor nemůže využívat digitalizaci. Digitalizace by možná mohla vést ke zvýšení produktivity, a nebo ziskovosti. Chci se zeptat, máte nějaký konkrétní plán pro tento sektor a jaká konkrétní opatření chcete použít pro překonání faktu, že ve stavebnictví nechce nikdo moc pracovat? Máte v jednotlivých regionech stanoveny nějaké eh, rezervované částky pro školicí centra a tak podobně? Děkuji. Co se týká stavebnictví, stavebnictví skutečně čelí velkému nedostatku pracovních sil. Na jednu stranu stárnou e, pracovníci, ty je potřeba nahrazovat, na druhou stranu se odhaduje, že v sektoru stavebnictví poroste zaměstnanost. Hovoří se o nějakých 0,4% růstu v roce 2024-2025. A je to hlavně problém pro země, odkud odchází spousta zaměstnanců, protože stavebnictví je tradičně sektor s velkým počtem vysílaných pracovníků až 40 v některých zemích. Takže důležitá součást řešení tohoto nedostatku jsou dovednosti. A budou to dovednosti, které budou zapotřebí v stavebnictví, povedou, eh, se budou muset změnit, aby i tento sektor splňoval nároky na zelené energeticky účinné budovy. A Budeme muset také podporovat digitální transformaci v sektoru dopravy, což bude pro stavebnictví také relevantní. A v tom případě členské státy mohou využít možnosti, které mají prostřednictvím té aktualizované agendy pro dovednosti EU a mohou využít ehm, podporu ESF Myslíme si, že sociální dialog je také velice důležitý pro řešení sociálních výzev v segmentu stavebnictví. Proto hodláme úzce spolupracovat s eh, Evropským sociálním výborem pro stavebnictví, kteří jsou velice aktivní v oblasti pracovního práva, vzdělávání mladých, odborného vzdělávání, rámcových programů a tak dále. Následná otázka na minutu. Děkuji vám, pane Dombrovskisi. Hodně se teď hovoří o takzvaném Green Dealu. Jaká opatření chcete přijmout, abyste podpořil pracovníky ve stavebnictví, aby se stali součástí společné evropské platformy pro zmenšení ekologické stopy stavebních procesů? Jak byste posílil environmentální standardy v oblasti stavebnictví? Jak byste dosáhl jasných indikátorů pro kvalitu stavebnictví? To je všechno důležité v kontextu změny klimatu a ochrany životního prostředí. Jak už jsem řekl, tak ty normy, ty standardy pro budovy se mění. Posouváme se směrem k energeticky efektivnějším, pasivnějším budovám a samozřejmě eh, stavební materiály, stavebnické procesy budou tyto změny muset reflektovat. Takže segment stavebnictví bude jednoznačně důležitou součástí evropského Green Dealu. Jak víme, budovy to je jeden z největších zdrojů, pakliže vůbec ne největší zdroj emisí v EU. Nelze podniknout zelenou transformaci, pokud tu transformaci neprovedete v sektoru stavebnictví, v sektoru budov. A pokud se tím pádem nezmění normy pro nové budovy a pokud se retroaktivně nebudou eh, repasovat stávající budovy, aby byly energeticky úspornější. Děkuji, paní Skytedel. Má minutu na otázku. Děkuji, pane Dombrovsky, si jako místo předseda Evropské komise jste obnovil sociální dialog se slibnými výsledky. Význam sociálního dialogu pro dobře fungující eh, a efektivní trh práce nelze dostatečně zdůraznit. Proto je zásadní, aby komise během příštího mandátu pokračovala v tomto sociálním dialogu a aby do něj zapojovala jednotlivé partnery, stejně jako potřebné prostředky. Jaká konkrétní opatření hodláte přijmout, abyste pokračovali v posilování sociálního dialogu na evropské úrovni. Jak zajistí komise, že budou konzultováni a řádně angažováni sociální partneři, bude-li docházet k navrhování legislativních iniciativ tak, aby nedocházelo k podkopávání jednotlivých pracovních modelů v Evropské unii? Co se týká sociálního dialogu, tak ano, tato komise znovu nastartovala sociální dialog. A já jsem měl tu čest být i prvním členem kolegy a komise, který byl formálně zodpovědný za sociální dialog jako takový. V rozvoji sociálního dialogu hodláme pokračovat. Je to také reflektováno v Evropském pilíři sociálních práv. Je to princip 8 toho Evropského pilíře posledních pěti letech jsme se hodně posunuli. Angažovali jsme sociální partnery v evropském semestru, na evropské i národní úrovni, prováděli jsme konzultace v klíčových oblastech politiky, včetně mimo jiné Evropského pilíře sociálních práv jako takového, podporovali jsme tvorbu kapacit a v tomto smyslu hodláme nyní pokračovat. Je rovněž potřeba posílit efektivitu a fungování horizontálních industriálních sociálních dialogů. A jedna z oblastí, kde se posuneme dále, budou eh, autonomní dohody o digitalizaci, protože i sociální partneři pracují v těchto oblastech a proto je potřeba upravit své pracovně právní vztahy podle nové digitální éry. Jedno je jasné, že když přicházíme s evropskou legislativou v této oblasti, vždy zdůrazňujeme a zdůrazňovali jsme se, že chceme respektovat modely kolektivního vyjednávání v jednotlivých státech, zejména tam, kde ty modely dobře fungují, jako například v severských skandinávských zemích. A přicházíme-li s jednotlivými iniciativami, bude právě toto náš vodící princip a tak to i zůstane. Následná otázka. Děkuji vám. Jak jste zmínil, další aspekt, který přichází na přetřes, je digitalizace. Ráda bych se zeptala, jaká opatření můžete přijmout, abyste zajistili, že pracovníci, kteří se angažují v nových formách práce, jako třeba pracovníci v různých platformách, budou mít řádné sociální zajištění a důstojné životní podmínky. Nechceme samozřejmě podkopávat potenciál těchto služeb nebo obstruovat digitální transformaci naší společnosti, ale víme, že mnoho těchto pracovníků jsou OSVČ, takže se chci zeptat, jestli byste chtěli využít nějaký mechanismus pro dialog s nimi, aby se mohli podělit s vámi jako legislátory o své problémy. Digitalizace představuje v skutku velké příležitosti a velké výzvy. Pracovní podmínky jsou jednou z nich. Proto, až budeme připravovat akční plán o implementaci Evropského pilíře sociálních práv, jedno z témat, na která se budeme zaměřovat, bude právě zlepšování podmínek pro pracovníky v rámci různých platformových systémů. Už teď jsme připravili několik návrhů, co se týká eh, revize směrnice o spravedlivých a eh, předvídatelných pracovních podmínkách, o přístupu k sociálnímu zabezpečení, protože musíme zajistit, aby bez ohledu na typ prováděné práce pracovníci i v rámci digitálních platformách, pokud přispívají do sociálních systémů, aby byli i pokryti tím sociálním systémem. To je velice důležité. Paní Dobrev, na minutu. Děkuji mnohokrát. Pane Dombrovsky si. Ve svých písemných odpovědích jste citoval Uršulu von der Leyen ve smyslu, že je na čase skloubit sociální a tržní ekonomiku. A chtěl jste nějaké návrhy na zaměření, na lepší hm, zacílení eh, našeho sociálního modelu. Já se vás chci zeptat, konkrétně, zda předložíte legislativní návrhy, aby proběhlo výroční hodnocení sociálního ubytování a souvisejících témat v rámci semestru a navrhnete, což by bylo hlavním cílem, zda navrhnete legislativu pro harmonizaci sociálního scoreboardu se všemi 20 principy eh, pilíře sociálních práv. Děkuji vám. Tak v první řadě, co se týká sociálního rozměru evropského semestru. Toto bylo významně posíleno v předchozích letech a během posledních několika let jsme evropský semestr využívali k zlepšení implementace Evropského pilíře sociálních práv na národní úrovni. A od roku 2018 ehm, sociální scoreboard monitoruje výkonnost členských států v klíčových zaměstnanostních a sociálních indikátorech souvisejících s tímto pilířem. Zda to můžeme rozšířit, no to je něco, na co se můžeme zaměřit v kontextu přípravy akčního plánu pro implementaci Evropského pilíře sociálních práv. Zda potřebujeme legislativu na monitorování sociálního bydlení nebo e, rozvoje a stability příjmu. No to už děláme v kontextu evropského semestru. E, tam by to asi bylo na bilaterální hlubší diskusi, ale abychom pokryli ten sociální rozměr a cíle udržitelného rozvoje v evropském semestru, to je rozhodně něco, co můžeme dělat už teď. A takový je i náš záměr. Samozřejmě další důležitý prvek, který jsme řešili v posledních letech, je spolupráce s členskými státy, spolupráce se sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami. Je totiž důležité, abychom nejen eh, vydávali doporučení pro členské státy, ale musíme s nimi i diskutovat, abychom lépe pochopili jejich kontext a jejich potřeby. A aby se evropský semestr stal součástí politické debaty i na národní úrovni. Následná otázka. Tak, soustředím se na to, co jste říkal nakonec o angažovanosti sociálních partnerů v rámci procesu semestru, což by dalo demokratickou legitimitu celému tomuto cvičení. Vy jste zmínil, že byste chtěl zajistit, aby členské státy se zavázaly e, provádět kvalitní a transparentní sociální dialog. Takže opět konkrétně, předložíte legislativní návrh pro nějaký rámec na e, informace, konzultace a tak dále, aby tento proces a zejména tedy ta součást toho sociálního pilíře byla co nejtransparentnější a demokratická, nebo transparentnější a demokratičtější. V první řadě princip zapojení sociálních partnerů a role sociálních partnerů už je zakotven v Evropské smlouvě a sekundární legislativa, no, tam jsme připraveni diskutovat možné změny nebo návrhy. Ale co se týká evropského semestru, tak sociální partneři už teď jsou zapojeni do evropského semestru, takže toto je něco, co, eh, v čem hodláme pokračovat. A rovněž budeme pokračovat ehm, nejenom na evropské úrovni, ale podporujeme členské státy, aby se tím zabývali i na úrovni národní už jsme měli celou řadu specifických doporučení pro členské státy ve smyslu, aby více zapojovali sociální partnery do přípravy dokumentů souvisejících se semestrem a Požádali jsme členské státy také o to, aby poskytovali informace o tom, jak zapojují sociální partnery v přípravě těchto dokumentů. Děkuji paní Ždanoka, jedna minuta na otázku. Děkuji pane Dombrovsky si. Vy jste kandidát na místo předsedu komise pro otázky ekonomiky, která bude pracovat pro lidi, ale zatím jsme slyšeli hodně o té ekonomice, ale o těch lidech toho bylo jenom velice málo. Přitom mnoho z těch lidí poslouchá a očekává od komise nějakou skutečnou práci pro ně. Chtějí mít pocit, že zlepšení jejich sociální situace je to, co vás pohání a, a chtějí související legislativní návrhy. Ty sociální otázky jsou extrémně důležité pro celou EU, ale zejména pro zemi, kterou oba zastupujeme, což je Lotyšsko a je to důležité pro ty země, kde vlády kompletně ignorují veškeré žádosti po sociálních zárukách. To musí být tedy zakotveno na evropské úrovni. Má otázka tedy je, zavážete se provádět hodnocení sociálních dopadů u všech nových legislativních návrhů? A budete vetovat ty návrhy, které by měly negativní sociální dopad? Co se týká naší práce na té sociální oblasti, tak jak už jsem řekl, hodláme být i ambiciozní v sociální oblasti, až budeme připravovat eh, ten akční plán o implementaci Evropského pilíře sociálních práv, tak hodláme předložit eh, legislativní návrh na eh, e, e, Evropský rámec pro minimální mzdu, záruku pro děti, posílení záruky pro mladé, zlepšení pracovních podmínek pro platformní pracovníky, budeme mít eh, systém zajištění v nezaměstnanosti, eh, to je jenom několik příkladů za všechny. Jinými slovy, buďte si jisti, že Evropská komise bude v sociální oblasti v příštích pěti letech velice ambiciozní. Co se týká sociálního hodnocení dopadů, tak už teď provádíme studie hodnocení dopadu pro všechny naše legislativní návrhy a to v souladu s principy toho, čemu říkáme lepší tvorba legislativy. A samozřejmě sociální dopady jsou součástí těchto celkových hodnocení dopadu. Také například, když jsme připravovali podpůrný program pro Řecko v roce 2015, tak jedna z věcí, kterou jsme prováděli v kontextu té přípravy, bylo sociální hodnocení dopadů celého programu. A e, vlastně jsme tehdy posilovali ten sociální rozměr, když jsme jednali s řeckými orgány. Takže odpověď je ano, sociální dopad bude součástí našeho rozhodovacího procesu. Následná otázka. Děkuji vám na tu, za tu odpověď. Ono stačilo prosté ano nebo ne, ale tak konečně jsme to ano slyšeli. S tím souvisí i otázka těch minimálních mest a společných pravidel pro dávky v nezaměstnanosti a tak dále a tak dále. To všechno bude zalo- založeno na návrhu na evropské úrovni. To bude ten problém, se kterým se budete muset popasovat. Ona to zmínila paní von der Leyen ve svých návrhech. Eh, tak já se ještě jednou vrátím k tomu, eh, k té diskusi o evropském rámci o minimálních mzdách. To má skutečně platit pro celou EU. Ale je tam jedna taková niance. Hovoříme-li o evropském systému zajištění v nezaměstnanosti, tak to je myšleno jako fiskální stabilizační funkce eurozóny. Takže to je součástí diskusí pro eurozóny, protože země eurozóny a země ERM2 nemají manévrovací prostor, co se týká monetární politiky a využívání směných kurzů. Takže proto pracujeme na této fiskální stabilizační funkci pro eurozónu, aby to kompenzovala. Mr. Beck, your... Pane Beku, vaše otázka. Dobrý den, pane komisaři. Již celá leta eh, byly ty Financial Action Task Force a Evropský účetní dvůr a stejně také nevládní organizace eh, se využívaly jako nástroj pro boj proti financování terorismu. Eh, a pověřenec pro eh, malcké vlády eh, pro zkoumání příslušného sektoru se proto vyslovil o rozšíření legislativy v oblasti praní špinavých peněz také na sektor nevládních organizací. Na základě politického tlaku musel potom ustoupit. Minulý týden jsem se ptal úředníky komise, proč nevládní komise jsou vyloučeny z legislativy Evropské unie v této oblasti. Odpověď byla skandální, cituji. Komise si nepřeje, aby nevlád, na nevládní organizace se pohlíželo jako na zločinecké. Jinými slovy, protože nevládní organizace velice často dostávají finanční pomoc Evropské unie, zejména v migrační politice, tak stojí nad zákonem. A já vlastně toto téma bych býval rád zahrnul tuto otázku písemnou do vašich písemných odpovědí, ale eh, bohužel kolegové z těch většinových frakcí tuto mou otázku škrtli a proto vám kladu tyto otázky zde ústně přímo. Za prvé, proč podle vašeho názoru se vykonává stá velký politický tlak, aby se vyňaly eh, nevládní organizace z právního rámce boje proti praní špinavých peněz? Za druhé, já se nebudu ptát potom následnou otázku, abych to tedy objasnil. Za druhé, můžete nás ujistit o tom, že e, budete sledovat doporučení Mezinárodní odborné organizace a Evropského účetního dvora k rozšíření Promiňte, to je konec vaší otázky, je to nefér, je to více než dvě minuty 18 vteřin. Nebudete mít žádnou follow-up question a já ne, budete mít pouze jednu odpověď a žádnou follow-up otázku, čili žádnou následnou otázku. Takže, pane designovaný komisaři, co se týče nevládních organizací v kontextu Eh, AML, čili boje proti špinavých peněz. Eh, ano, nevládní eh, organizace skutečně nespadají jako povinné entity pod tuto příslušnou směrnici a není tomu tak ani v rámci té skupiny na vysoké úrovni, která se zaobírá právě otázkami financování terorismu. Ale to neznamená, že by hm, nebyly předmětem celého rámce. Nevládní organizace jsou stejně jako jiné entity, když provádějí transakce v bankách nebo když vykonávají tedy příslušné účetní služby a jsou tedy povinny také vyučtovávat své věci, to znamená, veškeré aktivity nevládních organizací budou také povinovány příslušným dohledem a budou muset být v souladu eh, tedy s odpovědností. To znamená, že se, jich koná, že se k něm přistupuje úplně stejně jako k jiným eh, organizacím. My jsme hodnotili nevládní organizace v našem hodnocení nadnárodních rizik v červenci roku 2019 a ano, jsou tady určitá rizika v případě nevládních organizací, ale tato analýza stejně tak jako analýza finanční eh, skupiny na vysoké úrovni ukazuje, že budou povinny eh, splňovat tyto úkoly rovněž. A teď paní Rafalská, vaši otázku na minutu. v rámci svých eh, kompetencí. Děkuji vám, pane komisaři eh, vaše, ve vašich kompetencích byste měl být také odpovědný za realizaci eh, sociálních práv. A jeden z nejdůležitějších aspektů tohoto pilíře je také zaručování rovných příležitostí v rámci technologického pokroku a to, protože ten vede k tomu, že dochází k digitálnímu vyloučení, protože více než 30 dospělých nemají vůbec žádné digitální znalosti v nichž a přitom eh, to znamená, že velká část společně nemá vůbec žádný přístup k digitálním službám a tudíž je vylučována z používání internetu a tím se ocitá na okraji společnosti. A to se týká zejména starších spoluobčanů a osob s postižením. Učiníte něco pro to, abyste eh, pomohl těmto skupinám obyvatel a abyste se postarali o to, aby tito lidé již nebyli digitálně vylučováni? Ano, co se týče vaší otázky a digitálního vyloučení, to bude významnou částí naší agendy týkající se digitální transformace, protože je samozřejmé, že když naše hospodářská společnost se dostává do digitálního věku, potřebuje, aby více lidí mělo digitální dovednosti. A to je součástí naší agendy pro rozvoj digitálních dovedností. Protože vybavit občany pro digitální věk, Zcela nutně potřebujete digitální dovednosti a tady máme tedy na základě různých studií opravdu, studií opravdu rozdíly a 30 jak už tady zaznělo, neoplývají tedy digitálními znalostmi na velké úrovni a zhruba 10 má nedo, pardon, a z těch 30 někteří nejsou dostatečně informovaní, 10 nemá vůbec žádné digitální dovednosti a na tuto skupinu se musíme samozřejmě také soustředit, když chceme provést spravedlivou digitální transformaci. Je třeba soustředit se na to v otázkách vzdělávání, a také v podporování koncepce trvalé udržité, pardon, ehm, celoživotního vzdělávání a navyšování, zvyšování kvalifikací a dovedností. A tomu se chceme na komisi věnovat. Znamená to také, abychom se věnovali pracovním podmínkám zaměstnanců v digitální ekonomii hm, a Evropská komise bude v tomto ohledu jednat. Děkuji vám. Následující otázka na minutu. Děkuji vám, pane komisaři. Už jsme hovořili o tom, že přístup k digitalizaci musí být zlepšen, lepší chápání a tak dále, ale mně se jedná teď o to, že třeba přizpůsobit se eh, této stále se měnící realitě a je třeba prostě činit něco proti tomu vyloučení. To se týká také přístupu na, přístupu na trh práce. Zde jsou digitální dovednosti nezbytné a lidé, kteří tady nejsou schopni držet krok, jsou potom vylučováni. Co, tak... uh, well, uh, as... Co se týče Eh, té otázky vyloučení, domnívám se, že v tomto kontextu je to už se provázáno s otázkou dovedností. Proč jsou lidi potenciálně vylučovány z trhu práce? Je proto, že mají dostatečné dovednosti, eh, dostatečné digitální dovednosti, aby se mohli na trh práce dostat. Toto nás přivádí zpátky eh, k naší agendě pro dovednosti a také nás to přivádí eh, zpátky k té záruce pro mládež, kde jednou z cest navrhovaných je právě, když mladí lidé jsou nezaměstnaní, je třeba poskytnout jim rekvalifikaci a jednou z těch třech otevřených možností, tak aby nebyli vylučováni z trhu práce, protože když je to případ mladých lidí, tak eh, samozřejmě ten efekt je ještě daleko horší, protože to ohrozí celou jejich další životní drahu. Pane Zdechovský, na minutu vaše otázka. Děkuji, děkuji. Předsedající, vážený pane komisaři, v souvislosti se sociálním pilířem je často zmiňován cíl eh, férového, fungujícího a bezbariérového evropského pracovního trhu, který má zajistit eh, občanům nová a účinnější pravidla. Jaké nové specifické legislativní či nelegislativní iniciativy v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí plánujete prosadit ve spolupráci s komisařem Schmidtem a v jakém časovém horizontu? A druhá otázka, jak zajistíte, že právo na spravedlivou mzdu a právo na zdravotní péči budou mít v současné moderní evropské ekonomice stejnou prioritu jako ambiciózní hospodářské cíle? Yeah. Uh... Ano, ano, děkuji. Děkuji veli, velice za tuto otázku. Dovolte mi připomenout, že jsem byl zodpovědný i za přípravnou práci v pilíři Evropského, sociál, tedy Evropského sociálního pilíře v roce 2017 a v současné době pracujeme na akčním plánu implementaci tohoto pilíře. Když se na to teď podíváme, jak to probíhá v terénu, tak to bylo dost nerovné napříč členskými státy a různými uh, politickými oblastmi. Pokud budu stvrzen ve své funkci, budu koordinovat přípravu akčního plánu pro sociální pilíř. Takže dovolte mi zmínit některé konkrétní návrhy, které se připravují. Některé už jsem zmínil, jako je například ta právní iniciativa k férové minimální mzdě, to je v prvních 100 dnech mého mandátu. Dále Child Guarantee, záruka pro děti eh, a evropské eh, to zajištění v nezaměstnanosti evropské, které by mělo být v kontextu příštího víceletého rámce. Eh, dále aktualizovaná agenda pro dovednosti, dále pro ty zaměstnance platform a nová genderová, evropská genderová strategie, včetně opatření na závaznou transparentnost v oblasti mezd a odměňování. Samozřejmě, že to musí být doplněno naší prací v kontextu evropského semestru, to znamená zlepšit implementaci na eh, národní úrovni a doprovodit to také zdroji z víceletého rámce, kde máme návrh 100, více než 100 miliard eur pro nový Evropský sociální fond plus. Děkuji. Doplňková otázka. Pověď. Moje druhá otázka se bude týkat eh, především té nejzranitelnější skupiny a to jsou lidé eh, v důchodovém věku. Eh, jedna věc je, že řada lidí na jednotném evropském trhu pracuje v jiných členských státech a mně se dostávají do ruky e, řada případů, kdy vlastně ta výměna mezi jednotlivými státy a úřady je pořád na tak špatné úrovni, že e, řada důchodců se dostává do dluhové pasti díky tomu, že dochází k přiznání důchodu třeba po více jak dvou letech od doby, kdy o důchod zažádali. Proto se vás chci zeptat, jak chcete tento problém řešit a máte v plánu urychlit tok informací mezi členskými státy? Plánujete třeba větší podporu elektronické výměny informací o sociálním zabezpečením a jaký je stav současné, současný stav přípravy této, této legislativy? Děkuju. Ano, ano, dobře, ano. Skutečně když se podíváme na otázky související s penzemi, penzijními, důchodovými právy, tak jedna z důležitých věcí je přenositelnost těch eh, důchodů přes hranice. Jakožto princip by to mělo být k dispozici všem mobilním pracujícím a my jsme připraveni zlepšit praktickou situaci v terénu. Podíváme se jestli by byl, jestli evropská, by mohl být nějaký evropský orgán, eh, European Labour Authority, která by mohla s tímto něco dělat, protože samozřejmě pracovníci se pak stanou důchodci a mají svá penzijní práva. A jak jste správně řekl, ano, výměna informací o sociálních, sociálním zabezpečení mezi členskými státy je součástí toho, Eh, hovořili jsme i o iniciativě evropského takzvaného sociálního čísla, která by, které by eh, urychlilo, eh, zlepšilo tuto výměnu informací. Pan Kovařík, vaše otázka. Děkuji. Paní předsedkyně, pane, pane nominovaný předsedo, já bych se rád vrátil k otázce malých středních a středních podniků, kterou se zmínil na úvod. Jak jste správně řekl, malá a střední podniky jsou eh, kritickou, kriticky důležitou eh, součástí evropské ekonomiky, 20 milionů, dvě třetiny pracovních sil, takže do určité míry ta ekonomika, která funguje pro malé a střední podniky, funguje i pro, li, pro lidi. A tady byste byl na optimálním místě. Na základě vašeho pověřovacího dopisu byste měl vypracovat strategii pro malé a střední podniky. Už jste zmínil, že jeden z bodů této strategie by měl být nový fond. A já bych se vás chtěl zeptat, jestli nám můžete eh, dát nějaké prvky, třeba tři konkrétní opatření eh, strategie pro malé a střední podniky, zejména pokud jde o přístup k financím pro tyto malá a střední podniky, eh, jak přeshraničně, tak na celoevropské úrovni. Děkuji. Ano, děkuji za tuto otázku. Skutečně s kolegou, kolegyní Vestager budeme koordinovat tuto práci z řadu dalších eh, komisařů, co se týče strategie pro malé a střední podniky. Je to široce koncipovaná strategie, která pokrývá řadu aspektů a přístup k financím je pouze jeden z nich, ale také, abychom pomohli malým a středním podnikům řešit zelenou environmentální transformaci, energetickou transformaci našich ekonomik přihlédnout ke správnímu, správní zátěži, přiměřenosti, ale konkrétně co se týče přístupu k financí pro malá a střední podniky, tak jsou tu některé iniciativy již v tomto mandátu, například rozšíření působnosti toho faktoru na podporu malých a středních podniků úplně na všechno, to znamená pomoci jim například dosáhnout na půjčky, bankovní půjčky a také v kontextu Unie kapitálových trhů zlepšit jejich přístup ke kapitálovým trhům, aby mohli upscalovat a aby mohli získat přístup k těm růstovým trhům, například zjednodušit eh, ty, eh, ty požadavky na ten, na ten prospekt, eh, který doprovází jejich kotování a aby abychom napomohli jejich Eh, IPOs, eh, kdy jsou uváděny na trh a aby mohli eh, získat tak lepší přístup k financím. A samozřejmě musíme přihlédnout i k podmínkám a nákladům z hlediska přístupu k prostředkům v rámci běžných kapitálových trhů. Prosím, navaz, navazující otázka, děkuji. Já bych se chtěl vrátit k otázce praní špinavých peněz. To už jsme zmínili prosím, abyste um, zašel trošku za rozsah vašeho pověřovacího dopisu a e, dal nám možná více podrobností ohledně přesných úkolů e, do, dozorových, které byste chtěla, aby se vyřešily na unijní úrovni, co se týče praní špinavých peněz. A v tomto ohledu bych vás chtěl požádat také, jak přesně komisní služby budou organizovány, pokud jde o tuto otázku, po té, co došlo k přesunutí kompetencí z DG just do eh, va- vaší eh, kompetence, jak přesně chcete ošetřit tuto otázku ve svých službách a jak chcete posílit sdílení informací, což se zdá být, že je jedna z klíčových otázek, která nám zatím chybí. Co se týče specifických dozorových úkolů, které by měly být převedeny na evropskou úroveň, tak už jsme naznačili cestu vpřed. Naším návrhem eh, revize těch evropských dozorových orgánů, to znamená, máme EBA, Evropský bankovní orgán, který může žádat opatření od národních orgánů a v případě nejednání může uplatnit rozhodnutí přímo na účastníka trhu. Čili toto už existuje, ale vstoupí to v účinnost od 2021. vidíme, že rozhodně existuje prostor pro větší koordinaci na evropské úrovni, lepší výměnu informací, využití osvědčených postupů, ale v případě nespolupráce musí být také možnost eh, eh, přímé komunikace orgánů. Pan Radačovský na jednu minutu. Vážený pan Dobrovský. Vážené pane Dobrovský, malí a středně velcí podnikatele v EU a také v mé zemi na Slovensku tvoří dvě třetiny. Pane Radačovský, možná, že byste si mohl zapnout mikrofon? Excuse me. Omlouvám se. Vážený pane Dobrovský, malé a střední podnikatele v Evropské unii, a to znamená, že i v mé vlasti na Slovensku, eh, tvoří dvě třetiny pracovních příležitostí a je zřejmé, že eventuální Brexit, dojde k němu, se zcela jistě dotkne rovněž podnikání malých a středně velkých podnikatelů a teď přijde má otázka. Co hodláte učinit pro malé a středně velké podnikatele jako budoucí možný výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí v případě Brexitu? Jste připravený ze své pozice učinit něco pro ně a co jste připraven udělat vůbec pro situaci malého, středně velkého podnikání i v případě, že by k Brexitu nedošlo? tvrdím, že malí a střední podnikatelé jsou nejzranitelnější a je třeba je chránit i na evropské úrovni a podporovat je více než do posud. To se týká především malých zemí, jako je Lotyšsko, Estensko, Slovinsko a Slovensko. Co hodláte v tomto směru učinit? Eh, míním tím, jak lze zlepšit legislativu eh, pro lepší přístup ke kapitálu ze strany malých a středně velkých podnikatelů. Děkuji. Budete mít pouze 30 vteřin na vaši následnou otázku, prosím. Děkuji vám. Takže za prvé malé a středně velké podniky v kontextu Brexitu. Samozřejmě Brexit bude hospodářské jako narušovat situaci, zejména dojde-li k, situ- k Brexitu bez dohody. A již jsem řekl, že jsme ochotni podporovat státy a regiony, které budou nejvíce dotčeny, pakliže by došlo k tomuto scénáři. A rovněž při zpřístupníme určité finanční nástroje v této eh, v tomto případě tedy pro státy a regiony. Ale samozřejmě existuje tady také možnost využívání strukturálních fondů a fondů kohezních, zejména eh, pro, té menč, pro ty menší země, o nich jste se zmínil, a hm, uvidíme, zda budeme muset přizpůsobit naše evropské fondy a jejich programování pro reakci a pokrytí určitých rizik pocházejících z Brexitu, zejména v případě Brexitu bez dohody. Ale chceme širším způsobem pracovat na vytváření prostředí v rámci příslušné regulace a to vše bude součástí naší strategie pro malé a středně velké podniky, kterými, kterou se bude zaobírat příští komise. Co se týče přístupu k financování, už jsme diskutovali přístup malých a středně velkých podniků k financování, ale zejména v těch zemích, o kterých jste se zmínil, tady dochází dochází eh, k také k rozvoji regionálního digitálního kapitálu. My jsme vytvářeli například baltický eh, nebo kapitálový trh po Baltí pro regiony a bude to platit pro další malé země v podpoře kapitálových trhů a regionálních kapitálových trhů. 30 vteřin pro následnou otázku. Co se týče konkrétně vaší osoby, je pro vás tí, že jste byl premiérem, když eh, vaše Air měla velkou ztrátu a v současné době eh, patří k nejlepším zaměstnavatelům v Pobaltí. Říkám to hlavně proto, že na tomto projektu se podílel rodák z mého města a Martin Setla se jmenoval. Martin Sedlacký a já jsem na to jako Slovák velice hrdý. Kéž by v tomto parlamentě bylo více eh, poslanců z východního Slovenska. Já jsem chtěl položit ještě jednu otázku, ale tak to už je všechno, pane poslanče. Eh, otázka je něco, co má na konci otazník. The next one. A Dalším řečníkem je pan Belka. Prosím, otázku na minutu. Pane místo předsedo, my jsme už předtím se ho hovořili o paktu stability ekonomiky. To je zcela zásadní otázka a já bych se rád zaobýval touto otázkou, zejména co se týče flexibilizace tohoto paktu stability a růstu. Bez dostatečné flexibilizace bude diskuse o sociálním pilíři, o trvale udržitelném financování alespoň tedy v případě některých států velmi obtížná, pakliže prostě neuskutečnitelná. Eh, jaká je vaše červená linie, jaká je vaše mes, co se týče flexibilizace paktu stability a růstu? Možná, že se to pohlo, že tam žádná mez, žádná červená linie nebude. jako obecnou zásadu v Evropě bychom se měli zabránit tomu, abychom tady kledli příliš mnoho mezí a, červen, a červených linií, abychom pracovali vždy v případě kompromisu. Ale teď, co se týče vaší otázky, pak růstu a stability. V současné době je naším přístupem abychom e, základ flexibilit, abychom položili jako základ flexibilitu v našem balíčku hospoda pro stabilitu a růst a navazujeme na to, co jsme vypracovali v roce 2015, kde jsme instrumentalizovali určité doložky jako investiční doložku, rekonstrukční doložku, strukturální doložku, aby země mohly přizpůsobit své finanční cíle pro podporu strukturálních fondů a už jsme zdůrazňovali, že budeme pokračovat s tímto přístupem flexibilního využívání balíčku růstu a stability, ale zároveň se připomínalo, tady jsou dvě slova. Stabilita a růst v tomto balíčku. To znamená, že potřebujeme také zohledňovat finanční stabilitu v členských státech, jejich fiskální stabilitu, udržitelnost veřejného financování a to vše je třeba vyvážit v rámci těchto dvou prvků balíčku a proto také poskytujeme poradectví státu, aby si vytvářeli své určité fiskální rezervy, aby byli schopni reagovat v případě poklesu ekonomiky a je třeba také diferenciovat fiskální politiky. Máme tady země, které mají prostor pro stabilizaci investic a jsou tady také země s vysokým zadlužením a tam je třeba prostě ten dluh snižovat. A vaše otázka následná, děkuji vám mnohokrát. Takže žádné červené linie, žádné meze, ale úsilí o kompromis. Jak byste tedy eh, protiřečil stanoviskům, že stabilita a růst by mohla vést k morálnímu riziku a dokonce, dokonce k Namcorové unii. Uh, uh, uh, Za prvé, jak už jsem zdůraznil, potřebujeme vyvážit tyto oba faktory. Protože samozřejmě máme tady společná pravidla pro to, aby se vybudovala důvěra. Na základě důvěry můžeme právě jednat jako Evropská unie, takže samozřejmě, když se domluvíme na společných pravidlech, tak je nutné, aby se země řídily těmito pravidly a to je dobrý způsob, jak se vyhnout morálním rizikům. Co se týče konkrétního způsobu, jak pokračovat před, jak už jsme zdůrazňovali, budeme pracovat na základě zprávu Evropského, Evropské fiskální dary, která se bude snažit zjednodušovat pravidla balíčku růstu a stability která budou jednodušší pro realizaci a také jednodušší pro pochopení, aby je pochopila veřejnost, protože, jak víme, jsou poměrně komplexní zatím. Lewandowski, your question one minute. Lewandowski, máte otázku na minutu? Otázka eh, se odvolává na vaši předchozí zkušenosti ve světle vašich zkušeností jako premiér Lotyšska, když jste prováděl zemi vážnou hospodářskou krizí bylo to, bylo to úspěšné, já vám k tomu blahopřeji. Ale také to bylo o implementaci hlubokých strukturálních reform, které všechny byly populární. Ale bylo to ve prospěch státu, ve prospěch země, ne na základě vnějšího tlaku. Ve světle této zkušenosti, jak vnímáte tento nový program na podporu reform, který není jen o technické asistenci, ale také o finanční asistenci zemím, které neimplementují, co by měly v rámci ekonomického semestru. Je to jako, když platíme těm, kteří eh, doma pořádně nepracují u sebe doma. Není v to, nezahrnuje to trošku morální hazard? Děkuji k této otázce re, programu na podporu reform. Já jsem byl zapojen do, do jeho Eh, přípravy, takže mohu vysvětlit, o co, o co tam jde, jak to bylo myšleno. Za prvé ta myšlenka, že je to k dispozici všem zemím, nejen pro některé státy, které implementují strukturální reformy. A ta myšlenka je o tom, že podporujeme tyto strukturální reformy určitými finančními pobídkami. Momentálně však je třeba říci, že tato práce se vyvinula dál a ten náš program je využíván jako základ práce na rozpočtovém nástroji eurozóny pro konkurenceschopnost a konvergenci, což by mohlo financovat strukturální reformy a investiční balíčky pro země eurozóny i dobrovolně i v jiných zemích a byla by rovnováha mezi euro a no, neeuro, to znamená, že by ten, byl by tam ten nástroj pro e, plnění reform i pro zemi, země mimo eurozóny. Bylo by to k dispozici pro všechny země, aby se podporovaly strukturální reformy. Abychom nepomáhali jen e, na základě těch eh, doporučení pro jednotlivé státy, ale aby byla finanční pobítka na podporu reform. Není to nová myšlenka, před mnoha lety se jsme jednali o takzvaných smluvních závazcích, smluvních uspořádáních a některé myšlenky jsou převzaty v tomto programu na podporu implementace reform. Doplňková otázka? Nástroje pro eurozónu, které jste změnil. Je to daleko méně než to, čemu se původně říkalo rozpočet eurozóny, 55 miliard. To je symbolické. Myslíte si, že je to smysluplný nástroj pro stabilizaci eurozóny? No, my jsme předložili dva návrhy. Jednak ten program na podporu reform což teď vytvář, vyplývá také rozpočtový eh, nástroj pro konvergenci. A ty částky podle návrhu komise jsou mezi 15 a 17 miliardy eur na 7 let. Je to omezená částka, ano, ale může to být určitý začátek. My jsme dlouhé diskuze a teď konečně máme na stole něco praktického a pak je tu ještě další návrh, nějaké stabilizační funkce. Předložili jsme konkrétní návrhy o té stabilizační funkci. A tam jsou některé komponenty, které mají pokrýt i úroky. A je tam 30 miliard eur, takže vidíte, že do určité míry můžeme najít určité synergie mezi tou, s, tou, eh, eh, s tím evropským systémem pro zajištění nezaměstnanosti. Pan Wilmsen, jedna minuta. Budu hovořit dánským. Pane Dombrovskisi, jakožto místo předseda ekonomiky, která funguje pro lidi, budete i tak ještě zodpovídat za boj proti daňovým rájům. To je jedna z největších výzev naší doby. A naléhavě potřebujeme nějaké kroky. 100 milionů občanů v Evropské unii žije v chudobě nebo na kraji chudoby. A přitom nadnárodní eh, firmy ukládají miliardy do daňových eh, rájů, které by mohly pomoci našim sociálním systému. Jak vy říkáte, sociální eh, spravedlnost je daňová spravedlnost. A já se vás chci zeptat, jestli jste připraven navrhnout eh, skutečný evropský blacklist všech daňových rájů. Abychom skoncovali s tou praxí, kdy nedáme na ten blacklist například některé daňové ráje z Evropské unie a pak ty takzvané šedé listy, listiny. To znamená, že Panama a Jersey například uniknou tomu blacklistu. Děkuji za tento dotaz. Daňová spravedlnost a boj s daňovou zemní úniky a vyhýbání se daňové povinnosti bude i nadále prioritou Evropské komise. Co se týče specifických kroků, blacklist, černá listina daňových rájů, to vychází z tří kritérií. Transparentnost, plnění kritérií eh, s bojem proti přesouvání zisků a stávající škodlivé postupy. Zatím máme 16 zemí na tomto seznamu. A další jsou na té šedé listině. Sezna, bylo to úspěšné, protože není to jenom o seznamu zemí, ale také využívání zemí v dialogu s těmito státy a od začátku diskuzí jsme změnili více než 100 škodlivých režimů ve světě. A je to dynamický proces. Takže no tak, tak, jak se vyvíjí naše legislativa daňové prostředí, budeme také rozvíjet naše kritéria. Časem budeme náročnější, začali jsme jen dvěma kritérii, a přidáváme nová. Ale je to pravda. Je důležité, abychom uplatňovali všechny standardy i v Evropské unii. Měli bychom dokonce mít ještě vyšší standardy. Třeba když jsme implementovali iniciativu OECD ohledně přesouvání zisků, tak jsme šli nad rámec toho, co bylo v těch seznamech OECD, ale tak jak si připomenout náš návrh z společného podni- základu korporátní daně. To by mělo vyřešit řadu našich ohledů. Ještě doplňková otázka. Děkuji, pane Domrovsky si. Mám tu článek z Reuters, kde se praví, že Švýcarsko a Spojené arabské emiráty budou vyškrtnuty z evropského blacklistu a greylistu um, a vy, jakožto koordinátor eh, komise pro tuto otázku, skutečně, si skutečně myslíte, že Švýcarsko, Dubaj a Abu Dhabi už nejsou daňové ráje? Skutečně chcete odstranit tyto země z toho seznamu, nebo to je jenom vtip, který se šíří evropskými médii? Uh, well, uh, first of... No, eh, jak víte, v konečném důsledku Uh, Přijetí je v rukou uh, rady. Bude se o tom diskutovat na ECOFINu. Teď vám nemohu říci žádná specifická rozhodnutí, která přijme e- ECOFIN. Ale mohu říct, že za, za komisi uplatňujeme naší metodiku, je to solidní základ pro práci a pro rozhodnutí členských států. Pan Lahotoho. <coughs> Monsieur Dobrovský, bonjour. Vos réponses sur... Já vás zdravím. Vaše odpovědi k sociálnímu pilíři a evropskému semestru jsou dvojznačné. Vy nám říkáte, že 40% doporučení komise jsou sociální, ale pro Portugalsko třeba to doporučení je nezvyšovat minimální plat. Naopak. A funguje to velmi dobře. Takže jak tomu můžete říkat sociální? A připravíte legislativní návrh na posílení sociálního dialogu a zejména přístupu k eh, informacím ehm, pro zaměstnance. Pak ten Green Deal. Jestli chceme zvítězit v té bitvě o klima, tak se vytvoří spousta pracovních příležitostí, ale musíme využít aspoň 2% eh, HDP. A to jsou obrovské investice. Ale bohužel ten plán investic, který vy navrhujete, je dost nejasný. Pokud jde o klima, třikrát jste řekl, že by se mělo zdvoj, zdvojnásobit. To znamená mm, o 15 miliard plus navíc každý rok, a, a, ale to možná bude na úkor krácení jinde. Takže tak nemůžeme uspět otázce boje s, s klimatickými změnami. Takže můžete říct, eh, že se angažujete za to, abychom měli vlastní nové zdroje, že klimatické banky, abychom měli jednou až 300 miliard ročně. Uh, well, uh, first on the... Tak, za prvé, k té otázce implementace sociálního pilíře a sociálního rozměru evropského semestru. Konkrétně se ptáte na minimální mzdu, pokud se nepletu. V letošním evropském semestru jsme měli pět zemí, kde jsme řešili konkrétně otázku minimálních mest a pracovali jsme úzce s členskými státy když jsme připravovali doporučení. Zdůrazňovali jsme hlavně nerovnost. Například řešili jsme minimální eh, příjem a práci, která je nedostatečně placená. Co se týká potřeby investic, tak tam ty odhady se dost liší ale v Evropské komisi odhadujeme, abychom splnili pařížské cíle eh, o dodatečných investicích zhruba o 190 až 290 miliardách euro na investicích ročně do roku 2030. Samozřejmě ta klimatická neutralita, což je ambicioznější cíl, to bude znamenat větší investice. Co se týká změny EIB na klimatickou banku, tak k tomu bych řekl, že rychlý přesun z aktuálního 25% cíle na 50% cíl už je dost ambiciozní i pro EIB jako takovou. Takže eh, my teď s EIB diskutujeme o tom, jak toho cíle dosáhnou, ale eh, je potřeba investovat do investičních projektů i z druhé strany, tak abychom měli kvalitní projekty, které ty peníze budou moct financovat. Co se týká odhadu, vy jste zmínil 50 miliard euro za rok. No, to by bylo dodatečné financování EIB. Obvykle to jde pákově navýšit z projektů eh, na 45 miliard euro, takže hovoříme-li o deseti letech, už to je 450 miliard euro. 50 sekund na následnou otázku. Vaše první otázka byla přes čas. Takže Evropská centrální banka vytvoří 240 miliard. Proč nevzít těchto 240 miliard a nedát je na klima a zaměstnanost? Víme, že v roce 2008 se vyřešil celý ten problém, aby se zajistil přístup bank k těm miliardám. A kolik ještě eh, můžeme kolik můžeme izolovat třeba domů za 240 miliard, kolik můžeme vytvořit nových pracovních eh, příležitostí. Je to zkrátka eh, velká příležitost. Uh, well, uh, there, uh... K tomu bych potřeboval dodatečné informace k vaší otázce. Vy se ptáte na otázku ohledně distribuce zisku ECB? Nebo na co jste se přesně ptal? Já jsem to asi nepochopil. Mario, Mario Draghi vient d'annoncer qu'il relance. Mario Draghi oznámil, že znovu zahájí quantitative easing 240 miliard. A celé to bylo využité, využito pro spekulace, místo aby to bylo využito pro klima. No, co se týká ECB, tak v první řadě musím respektovat nezávislost ECB. Komise musí respektovat nezávislost ECB, takže my neříkáme ECB, co má dělat v rámci monetární politiky a příslušných rozhodnutí, ale eh, Christine Lagarde, která se má stát novou předsedkyní ECB, zmínila otázku takzvaného greeningu neboli ozeleňování a toho, kam by ty investice z ECB šly v kontextu kvantitativního easingu, kvantitativního uvolňování. Ale opět, není to úkolem komise říkat nezávislé Evropské centrální bance, co bude dělat. Pan Jakeliunas Děkuji, paní předsedající. Pane Dombrovsky, si blahopřeji vám k odvedené práci během eh, lotyšské krize a blahopřeji vám k práci v komisi. Název vašeho portfolia Ekonomika, která funguje pro lidi, znamená, že potřebujeme finanční systém, který pracuje pro lidi. A tady si myslím, že bych vám rád navrhl pomoc, pakliže byste ji chtěl využít a jistě i ostatní kolegové by vám v tom rádi pomohli, protože to bude velká výzva. Zeptám se vás na něco konkrétního. Váš návrh směrnice o úvěrových službách a zpětného získávání eh, kolaterálu se soustředí na druhotné trhy a snazší přístup ke kolaterálu pro, pro věřitele. To vyvolává určité obavy, protože aktuální legislativa, tedy směrnice o hypotečních úvěrech, nezaručuje dostatečnou úroveň spotřebitelů. Sdílíte tento názor, sdílíte ty obavy o finanční stabilitu, protože hypotéky jsou důležitou součástí finančního systému. Možná byste mohl eh, navrhnout, že by se z druhotného trhu hypotéky odstratnily, nebo máte jiné konstruktivní eh, systematické návrhy? Děkuji. Ten návrh, o kterém mluvíte, se objevuje v kontextu našeho akčního plánu pro redukci nesplácených půjček – takže v zásadě chceme snížit objem nesplácených půjček bankovních systémů tak, aby banky mohly půjčovat do reálné ekonomiky. Taková je základní myšlenka. A jeden z těch návrhů se týká vývoje druhotných trhů s, ne, s nesplácenými půjčkami, což se neomezuje pouze na hypotéky, ale ta myšlenka je jasná mimo jiné také prodej úvěru na sekundárním trhu by neměl snížit eh, úroveň ochrany věřitele ani spotřebitele. Je potřeba zajistit minimálně základní úroveň ochrany spotřebitele i v oblasti hypoték v rámci naší směrnice o hypotékách. Z tohoto úhlu pohledu proto jednoznačně úže, úzce spolupracujeme s členskými státy, kde máme velký podíl nesplácených půjček a uvidíme, jak ti eh, platící dlužníci jsou chráněni, pakliže banka chce omezit svou nesplácenou expozituru. Některé členské státy mají určité programy na podporu těchto, těchto těchto, těchto eh, lidí, ale musí to být provedeno vyváženě a proporcionálně. Důležité je rovněž zajistit to, aby dlužníci eh, nespadli do předluženosti. Jinými slovy, je potřeba řádně hodnotit úvěrovou způsobilost eh, spotřebitelů, než dostanou nějaký větší úvěr. A to je také něco, co hodláme předložit. 50 sekund na následnou otázku. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že vaše zájmy jsou naprosto jasné, chcete dokončit bankovní unii a chcete dále budovat unii kapitálových trhů, řekl bych, že by to chtělo také spotřebitelskou unii, nemyslíte? Dovolte mi uvést dva příklady. Aspekty ochrany spotřebitelů ve finančních službách, to byla studie z roku 2014, kterou zadal parlament, několik jeho výborů a součástí byla i Evropská komise. A v této studii se hovořilo o finanční gramotnosti a hovořilo se o poskytování informací spotřebitelům. Že, řeklo se, že to je nutný, ale samo o sobě nedostačující prvek na ochranu spotřebitelů. Je potřeba chránit spotřebitele a ten druhý odkaz se týká britský, britské situace situace. Oni mají něco, čemu se říkal Financial Conduct Authority, což je orgán, který reguluje příslušná fora, chrání spotřebitele a zachovává integritu systému. Myslíte si, že evropské instituce na ochranu spotřebitelů ve finančních službách by pomohly dokončit systém jednotného trhu? Děkuji. Tak já ještě dořeknu jednu větu, kterou jsem chtěl říct předtím, to je tedy o, o ochraně dlužníků. Tam musíme zavést určité pojistky pro případ půjček v zahraniční měně, abychom měli tedy i určité záruky v případě, že se směné kurzy vyvinou negativním způsobem. A co se týká ochrany spotřebitelů, ano, zde s vámi plně souhlasím. Byl to konec konců jeden z modelů, který jsme předložili k přeskumu v rámci eh, toho takzvaného Twin Peaks modelu, ve smyslu, že bychom měli jeden orgán, který by se týkal finančního chování a ochrany spotřebitelů a jiný orgán, který by se týkal ostatních záležitostí, ale ten návrh nezískal podporu a proto máme stále stejnou strukturu dohledových orgánů v EU, ale pracujeme na dalších způsobech, jak posílit tu ochranu spotřebitelů, včetně poskytování informací, rovněž prostřednictvím našich retailových spotřebitelských služeb a akčního plánu. Děkuji. Paní eh, Rafaela, minuta na otázku. Budu hovořit holandsky. Děkuji mnohokrát. Dobrý den, pane Dombrovskisi. si. Silná ekonomika jde ruku v ruce s rovnými příležitostmi pro všechny bez ohledu na to, odkud pocházejí. Pokud se lidé nemohou angažovat, nemohou přispívat k naší společné prosperitě. To už víme velice dlouho, komise to ví velice dlouho také, ale je rok 2019 a ženy stále nemají stejnou naději na kariéru jako muži. Stále se zdá, že eh, lidé s postižením nebo s vážnými nemocemi tak nějak zůstávají opodál, mladí lidé nemají přístup na trh práce, etnické a sexuální menšiny jsou diskriminovány, dochází k rasismu a xenofobii. Jsou to vážné problémy, které by v Evropské unii neměly už vůbec existovat. Evropská unie má přece sloužit lidem. Pakliže nepomáháme eh, ekonomice, tak podkopáváme naši společnost. Jaké máte konkrétní plány, abyste zajistil, že všichni tito lidé budou řádně angažováni v trhu práce? Děkuji. No, toto je přesně jeden z těch principů Evropského pilíře sociálních práv, kde se jasně stanovuje rovnost příležitostí jako jeden z principů a žádá se více cílených kroků, eh, které budou cílit na málo zastoupené skupiny. Takže z tohoto úhlu pohledu Budeme pokračovat v prosazování adekvátního příjmu a potřebné podpory a lepšího přístupu eh, k finančním službám nebo k financím pro ty, kteří to potřebují. V letošním roce 14 členských států obdrželo specifická doporučení v kontextu evropského semestru ohledně posílení eh, jejich sociálních zabezpečovacích sítí a zlepšení přístupu ke službám a my toto podporujeme příslušným financováním ze strukturálních a kohezních fondů v rámci příštího evropského rozpočtu. Máme různé skupiny, které jsou málo zastoupené a nebo kde jejich eh, sociální eh, prospěšnost je nižší než eh, obvykle. Jedna ta skupina jsou lidé z migrantského kontextu. Tam vidíme, že ta sociální situace a zaměstnanostní situace je obecně horší než u celkové populace, což má jaksi sociální i ekonomické dopady, protože to podkopává produktivitu takže v rámci naší migrační strategie pracujeme také například na eh, možnosti úspěšnější integrace migrantů do trhu práce, co do uznávání jejich dovedností, eh, urychleného přístupu na trh práce. To je tedy jeden příklad za všechny, ale v zásadě pla- každopádně platí princip schodných příležitostí a komise ji bude aplikovat. Děkuji, následná otázka. Děkuji vám za eh, tuto odpověď. Je velice důležité, abychom hovořili o konkrétních problémech konkrétních skupin na trhu práce. Já jsem zmínila osoby, které mají problém s přístupem na trh práce, Eh, osoby s postižením mají zhruba 45, 45% přístup na trh, mladí 15%, máme 16% mezeru v platech. Já se chci zeptat, jaký přístup hodláte konkrétně zaujmout, aby se ta čísla zlepšila, abyste všeobecně zajistil, že tito lidé budou mít lepší přístup na trh práce. Můžete nám poskytnout poněkud více informací? Děkuji vám. No podívejte se, vy jste zmínila eh, některé skupiny, kde je potřeba zlepšit výsledky na trhu práce a zmínila jste mladé lidi, tam hodláme posílit ochranu v rámci záruky pro mladé, což je jedna z těch akcí, které připravujeme v kontextu našeho akčního plánu pro Evropský pilíř sociálních práv. Co se týká genderu, tady budeme mít dedikovanou strategii, mimo jiné, která se zaměří na přístup žen na trh práce a e, platovou propast. Jak víte, paní von der Leyen přisuzuje velký význam rovnosti mezi pohlavími a to proto bude velice důležité pro práci naší komise. Dále chceme podporovat eh, osoby s postižením. To je něco, co také bude na pořadu jednání komise. Děkuji paní Hybner jako poslední řečnice. Máte minutu na otázku. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Pane místo předsedo, řekla bych, že toto slyšení jasně ukazuje, že eh, se toho stalo už hodně. V souvislosti s poslední krizí samozřejmě máme nedostatky, mezery a nedokončenou práci. Je zde také riziko v tom smyslu, že ty příslušné mechanismy zatím stále nejsou nastartovány. My jsme rádi, že jste se s námi podělil o podrobnosti, ale reforma systému v návaznosti na poslední krizi, to je jedna velice důležitá věc. A budování odolného, komplexního, institucionálního a politického rámce, který by byl vhodný pro budoucnost, to je něco zcela jiného. A odtud má otázka. My se z větší části shodneme na tom, kam se máme ubírat, ale má otázka je, zda byste nám mohl uh, sdělit nějaké osobní hodnocení v tom smyslu, jak dobře je podle vás dnes vybavena eurozóna, aby odpovídala na to, co může přinést budoucnost. Jak to vnímáte? Děkuji vám. Na jednu stranu lze říci, že eurozóna, naše ekonomická měnová unie, je rozhodně lépe vybavená pro potenciální budoucí šoky, než byla vybavena před minulou krizí, protože mnoho věcí jsme už udělali. Máme evropský semestr, ten náš cyklus ehm, ekonomické a fiskální politiky, máme silné zaměření na sociálno, Máme eh, evropský mechanismus stability na podporu zemí eurozóny, které se dostanou do potíží. Máme bankovní unii, eh, jako, máme ten single rulebook, SRM, protože po té minulé krizi navázala finanční krize. ECB využívá monetární politiku a související nástroje, včetně mimo jiné oznámení eh, těch monetárních transakcí takže obecně jsme vybaveni lépe, ale zatím ještě nejsme vybaveni absolutně. Je potřeba dokončit eh, hospodářskou a měnovou unii, potřebujeme fiskální nástroje eurozóny, o tom už jsme mluvili, rozpočtové nástroje pro konkurenceschopnost a konverzenci a stabilizační funkce, je potřeba dokončit bankovní unii, tedy nějaký ten backstop pro SRF, je potřeba dále pracovat na eh, NPL, je potřeba dotáhnout kapitálovou uni, eh, unii kapitálových trhů, takže eh, úkolů máme stále spoustu a je potřeba, aby členské státy eh, vedly takovou hospodářskou politiku, která bude posilovat odolnost jejich ekonomik. Takže mm, Zvládli jsme toho hodně, zvládnout toho musíme ještě eh, více a my jsme připraveni na tom všem pracovat. Paní Hübner, následná otázka. Děkuji vám, vrátím se k Brexitu. Eh, ve vašem pověřovacím dopise toto není, ale vím, že velký kus odpovědnosti za odpovědnost zůstává právě na vás v kontextu připravenosti, takže doufám, že ani Brexit, že, že Brexit bez dohody se nestane, ale ta nejistota je veliká. Jak si myslíte, že na tom jsme jako Evropská unie, co do nějakých nouzových opatření ve věci připravenosti na Brexit v oblasti finančních služeb? A mohl byste se stručně vyjádřit k tomu, jak vnímáte připravenost průmyslu, tedy firem, na tuto eventualitu? Co se týká Brexitu, Naším záměrem samozřejmě je se vyhnout scénáři bez dohody, ale víme, že čas už nám pomalu dobíhá a stále tu dohodu nemáme. E, už před notnou dobou jsme provedli potřebné hodnocení společně s Evropskou centrální bankou a evropskými dohledovými orgány ve věci připravenosti finančního sektoru. Závěrem bylo, že budeme potřebovat určitá další opatření, abychom zachovali finanční stabilitu a ta opatření jsou již přijata. E, jsou to ty dočasné spoléhání se na eh, centrální protistrany ve Spojeném království. Máme tam určité doložky o výjimkách na úrovni centrálních bank a velice úzce spolupracujeme s národními kompetentními orgány, abychom zajistili, že eh, subjekty na trhu provedou potřebná přípravná opatření. Řekl bych, že už před časem jsme překročili ten původní termín pro Brexit, tím pádem průmysl měl ještě více času, aby se připravil a aby reziduální rizika náležitě vyřešil. Děkuji vám. Děkuji. A tím jsme dokončili druhé kolo otázek a odpovědí. Já chci skutečně poděkovat všem poslancům za položené otázky a panu nominovanému komisaři za odpovědi. A před uzavřením tohoto slyšení chci dát ještě možnost výkonnému místopředsedovi a nominovanému komisaři aby pronesl pětiminutový závěrečný projev před tím, než skončíme jednání. Děkuji, pane Domrovský. Ano, děkuji před, předsedové, předsedkyně, poslanci a poslankyně. Děkuji za tuto obohacující plodnou debatu. Ehm, budu pokud mě potvrdíte, eh, fungovat eh, tedy a pracovat jako komisař pro ekonomiku, která pracuje pro lidi. Eh, skutečně lidé budou jádrem naší politiky, abychom zajistili nejenom ekonomický růst, ale aby tento růst byl inkluzivní a udržitelný. Budu koordinovat s řadou kolegů, s Elizou Ferrerou pro soudržnost, Gentilionem pro hospodářství, paní Gulár pro vnitřní trh, panem Hauganem pro trh, um, dále sociální otázky s Niklasem Schmidtem a dále Margaret Vestager a Francem Timmermansem, s těmito místo předsedy v průřezových otázkách. A jak jsem již řekl na úvod, společně jsme silnější. Žádný jednotlivý členský stát se nemůže zhostit všech výzev, jim štěvlíme. Všichni, takže pracujme, spolupracujme. Ještě jednou děkuji za toto slyšení. Thank you. Thank you, Mr. Dom- děkuji, děkuji pane Domrovskis. Děkuji za to, že jste zodpověděl otázky a specifikovala vaše záměry, co se týče prohloubení hospodářské a měnové unie, vaše názory na růst stability růstu, záměry týkající se dokončení bankovní unie, dotažení unie kapitálových trhů a také zajištění eh, daňové rovnosti, boje proti eh, špinavý, praní špinavých peněz. To všechno má velký význam pro ekon i všechny občany. Je to velká zodpovědnost pro nás, pro všechny. Děkuji. Dám a dávám slovo své spolupředsedkyni. Děkuji vám, pane Dobrovskis. Děkuji vám všem. Mám, mám za sebou dvě slyšení a vy jste skutečně byli disciplinovaní, co se týče řečnického času a tak dále, to tím pádem to bylo daleko jednodušší, takže se nám daří velice dobře. Chtěl jsem ještě pár pro dnes pár poznámek na závěr, ale vzdávám to, protože stejně už všichni odcházíte, takže je to OK. Děkuji a hodně zdaru, pane nominovaný komisaři.